So, äh, sehr geehrte Kollegen. Takže, vážení kolegové, srdečně vítejte äh, takto časně ráno. Äh, jsem velice rád, že mohu říci alespoň kolegové, protože už tady máme dva. Vycházím z toho, že ostatní kolegové mají potíže s příjezdem do parlamentu a dnes je to stejné. Znám všech známých důvodů, ale eh, a to znamená, dnes dojde k rozpravě v přehledném publiku, ale o to více mě těší, že tady mohu přivítat bulharského ministra. Nyní oznámení tlumočníků. Ke dnešku již 38 dnů trvají naše protestní akce proti jednostrannému nařízení nevyvážených a neuměrných pracovních podmínek administrativou Evropského parlamentu. S politováním oznamujeme, že tlumočení zde skončí přesně podle plánovaného harmonogramu. Děkujeme za pochopení. A nyní pan předseda. Dovolte, abych vám oznámil, že včera došlo k třístranému jednání a byla pojednávána nejobtížnější témata, o která v třístranných jednáních jde. Eh, zcela specificky se jedná o eh, kalibrování MRE a eh, subcoordination cap. Tyto oblasti byly identifikovány jako oblasti, kde postoj parlamentu a postoj rady se nejvíce liší. Eh, došlo k dohodě o tom, že další třístrana jednání se budou konat 11. a 26. září a také dojde k přijetí mandátu o technických eh, tématech. Toliko technická informace. A dovolte, abych vás teď informoval o postupu, který uplatníme dnes dopoledne. Je to ten běžný způsob, Nejprve budeme mít příležitost dát slovo na 10 minut panu předsedovi Ekofinu a poté eh, pět minut otázky a odpovědi kolegů s možností vznést dodatečný dotaz, pakliže během těch pěti minut se to všechno zvládne. V prvním kole budou eh, mít možnost pohovořit zástupci všech politických stran, pakliže do té doby se objeví. A pak budeme pokračovat podle systému de ont. A pakliže nám ještě zbyde čas, uplatníme postup Catch the Eye. A dovolte, abych tedy okamžitě udělil slovo bulharskému ministrovi Goranovi na 10 minut. Prosím pěkně. Ladies and gentlemen, the colleagues, uh, Dámy a pánové, drazí kolegové, eh, prosím, připravte se na to, že budete poslouchat bulharštinu,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 a pokračujeme také pro boji proti vyhýbání se daním a agresivnímu um, systému zdaňování. Během našeho předsednictví 18. ledna bulharské předsednictví zahájilo práci na několika tématech a v, od března 2018 jsme začali pracovat na směr, směrnici 6 související s přeshraničními dohodami. To bylo nesmírně důležité, eh, protože eh, bylo dosaženo eh, úsilí v transparentnosti, zdaňování, a na druhé straně jsme vyslovili plnou podporu pro implementaci pravidel. Naše předsednictví dalo prioritu tomuto tématu a dospěli jsme k dohodě pracovat tak, abychom mohli co nejdříve dosáhnout dohody. Měli jsme čtyři zasedání pracovní skupiny Eh, zasedal také koreper eh, a pozměňovací návrhy, některéž byly přijaty po intenzivní přípravě. ECOFIN dosáhl dohody eh, na kompromisním textu a 25. května 2018 bylo toto téma uzavřeno. Co se týče zdaňování digitální ekonomiky, to bylo také jednou z priorit našeho předsednictví 21. března předložila komise balíček o zdaňování digitálního sektoru, který byl předsednictvím mm, jak si uznán, diskutovalo se o tom v březnu během neformálního oběda Koreperu a 11. dubna. Skupina, která pracuje na vysoké úrovni, eh, zasedala 18. dubna a neformální meeting Ecofinu v Sofii rovněž v dubnu 2018 se zaobíral těmito záležitostmi. Je třeba, abychom reagovali na výzvy eh, a abychom se udrželi na globální úrovni. Druhý návrh Komise pro digitální ekonomiku byl text týkající se digitálních služeb, což je balíček odborného textu. Ehm, konala se čtyři zasedání a výsledkem bylo možnost ukončení tohoto textu a v červnu se setkala pracovní skupina, která předložila první kompromisní text příslušné směrnice co se týče eh, společného zdaňování právnických osob v kontextu strategických diskusí na, o budoucích pracích se konala, konalo zasedání skupiny na vysoké úrovni 17. května. Bulharské předsednictví předneslo svůj záměr soustředit se na dosažení co možná nejlepšího základu zdaňování právnických osob. Mohu vám dále říci něco k tomuto tématu, budete-li si to přát. Co se týče nepřímých daní, dosáhli jsme našich prioritních cílů a schválili jsme návrh komise pro schválení opatření eh, jak potírat vyhýbání se daním a to bylo velice významné i z politického hlediska, protože my na to hledíme tak, že posílení administrativní spolupráce by snížilo podvody daňové. Dohodli jsme se na minimálních standardech 15% eh, eh, DPH a na základě velkého úsilí jsme zavedli nový eh, systém pro DPH eh, ve směru podpory malých a středně velkých podniků. Zahájili jsme práci na návrhu komise ve specifickém režimu určeným právě pro tuto skupinu. Také jsme diskutovali o výši DPH. Víceletý finanční rámec. Eh, o tom se začalo jednat už na začátku bulharského předsednictví. 9. března jsme měli konferenci na vysoké úrovni v Sofii. Eh, tam jsme si vyměnili názory. V květnu jsme začali technickou práci ve zvláštní pracovní skupině pro víceletý finanční rámec a distribuovali jsme eh, návrh na další eh, práce na eh, radě. Také jsme stanovili témata, která je třeba dále projednat. Vzhledem k důležitosti strukturálních reform, mm, pro zlepšení efektivity evropské ekonomiky. Jsme, před, jsme pracovali na zlepšování mm, programu reform strukturálních, který má předložit komise. Byl předložen strukturovaný přístup Eh, v roce 2018 pokračovaly eh, hladce práce na tzv. evropském semestru. Závěrem bych ještě zmínil, eh, že práce předsednictví na klíčových hospodářských otázkách nemůže být dána k dobru jenom jednomu členskému státu. Je to dáno eh, prací řady lidí a logikou dynamiky naší práce, která je někdy příliš složitá, ale kdykoliv nakonec vítězí moudrost a skutečný pohled do budoucnosti. I eh, eh, takový Velký, eh, velká politická debata může být užitečná, protože i jakékoliv eh, eh, stanovisko je důležité, stejně jako jeho implementaci v praxi. Překročil jsem svou řečnickou dobu, ale děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji, pane Kavanové, za tento podrobný rozsáhlý úvod. Teď řečníci jménem jednotlivých frakcí. Za prvé za EPP Burkhard Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, já bych eh, vám nejdříve poblahopřál stejně jako vašemu týmu v Bruselu i doma eh, k úspěšnému vykonání předsednictví v Radě Evropské unie. Vaše eh, země zastávala předsednictví v naléhavých dobách, zejména pokud jde o regulaci hospodářství a finančního sektoru. Říkal jste, eh, že eh, u některých věcí, u několika věcí bylo dosaženo významného pokroku, ale u několika věcí eh, také zůstává ještě hodně práce. Já se chci zeptat, kde vidíte možnost rychlého pokroku a vzhledem k tomu, že eh, funkční období vašeho spoluzákonodárce Evropského parlamentu skončí za rok od, od teď, eh, co lze ještě eh, dosáhnout za tohoto stávajícího období z pohledu rady? To jsou mé dvě otázky. Děkuji. Prosím. Děkuji vám. Pro mě lze, eh, podle mě lze dosáhnout eh, ještě za funkční období eh, parlamentu mm, několika věcí. Nám se podařilo, a to nepřestanu opakovat, protože to byl jeden z našich největších příspěvku našeho předsednictví rozetnout ten gordický úzel bankovního balíčku, protože tady byl mm, byla eh, ta debata mezi čínskými státy, co dříve, jestli sdílet rizika nebo eh, snižovat eh, rizika. To byla nekonečná debata, ve které nakonec nikdo neměl navrh a, mm, za poslední několik let se vůbec nepokročilo. Vzhledem ke snahám všech kolegů na radě, a, zejména Francie a Německa, co by eh, významných ekonomik a klíčových hráčů v tomto procesu se nám eh, podařilo ten problém eh, s snižováním rizika vyřešit. A i to je nužen na Съюза като цяло. По отношение на данъчните досиета, не съм, не съм голям оптимист, че по темата за корпоративната данъчна основа. Možná máme technický problém s tlumočením. Translation didn't work, now it works again. Okay. Не съм, не съм оптимист, че по отношение на корпоративната данъчна основа. Já jsem uh, optimista. Um, so. Nejsem optimista. could the tech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 vyměřovací základ pro firmy, tak si nejsem jistý, že eh, jsme schopni eh, nějak výrazně pokročit. Já jsem eh, to říkal docela během toho jednoho jednání. Ten požadavek na koncenzus použili některé členské státy k stanovování své pozice. Hmm k prosazování své pozice. Měli jsme situaci, kdy jeden členský stát eh, blokoval legislativní eh, rozhodnutí tak, aby eh, prokázal svůj nesouhlas s jiným členským státem. Já doufám, že tohle nebudeme svědky příliš často za našeho předsednictví. Nicméně k tomu došlo. Pokud je o ty finanční otázky, tak tam opravdu doufám, že rakouské eh, předsednictví dosáhne většího pokroku. My jsme eh, pracovali hodně, nicméně tyto otázky jsou velice složité. Ty otázky spojené s finančními eh, službami, s budováním kapitálového trhu, o, o tom mluvím. To jsou složité věci. Jsem si jistý, že by za funkční období tohoto parlamentu ehm, bude ještě nějaký e, úspěch, ale pravděpodobně bez přijetí víceletého finančního rámce. Děkuji, pane ministře, za SAD. Teď, e, jelikož tady není paní e, Beres, která zatím nemohla přijít, tak druhý řečník SAD, a to jsem já, a já se omlouvám, že jsem tady zrovna předsedou, ale mm, a zrovna položím poměrně nepříjemnou otázku, ale musím. Netýká se to jenom bulharského předsednictví rady, a především podle toho, co jsme slyšeli, e, je rakouské předsednictví rady a ty následující. Týká se to zvláštní vyšetřovací výbor TAX 3 proti eh, státně organizovanému eh, vyhýbání se daním a praní špinavých peněz. Na tomto výboru parlament stanovil, že je třeba eh, se zabývat vyhýbání se, vyhýbáním se daním a souvisejícími legislativními předpisy. Tady jsme měli se zabývat tím, jak naložit s výsledky výsledku tax 1 a panamského výboru tax 2. Hmm. A v Ekon se nezabývá převážně těmito tématy. Kde pak Ekon se vůbec neza, nezabývá těmito tématy výslovně, tak se 3 se zabývá a mm, mm, výsledky tak tax 1, tax 2 a pana Eh, stanovit si to tak eh, je v eh, pravomoci parlamentu, protože my se můžeme vnitřně organizovat takto. Bulharské předsednictví rady nám sdělilo, když jsme se zeptali, jestli vás můžeme pozvat na výbor TAX 3, jak na, abychom se zeptali, jak jaká opatření eh, jsou na radě přijímána v návaznosti eh, z tax 1, tax 2 a pana. Eh, nám odpověděli, že to za to zodpovídá Ekon. Tohle, odpo- tohle uh, si stanovujeme, ale my. Je to v rozporu s tím, co, uh, v, uh, co předsednictví deklaruje o upřímné spolupráci. Abychom tomu lépe rozuměli, o co tady jde jestli eh, nebyly nějaké eh, další důvody, eh, které vedly bulharské předsednictví k tomu nespolupracovat přímo s TAX 3. zároveň bych vyjádřil prozbu k vašim následovníkům rakouskému předsednictví, aby se snažilo tady pokročit, protože i jak máme mm, nadnárodním podnikům jasně říci, že tady mají mm, přijít, když ani instituce, která s námi eh, pracuje na stejném tématu, eh, není připravena ke spolupráci. Благодаря за въпроса. Разбирам, че това е изключително важно за Европейския парламент. Děkuji za tuto otázku. Myslím si, že je to poměrně důležité pro Evropský parlament. Měl bych říci, eh, že na radě věnujeme eh, hodně času eh, zdanění. Tuším, že rakouské předsednictví bude více spolupracovat v této otázce. Ale mm, celá správně jste řekl, že Evropský parlament si organizuje o vnitřní organizaci své práce. Stejně tak rada se rozhoduje, jak komunikovat s dalšími institucemi. Já bych se rád omluvil, eh, pokud eh, jste, eh, toho měli špatný pocit, ale mm, my jsme určitě pracovali hodně na tom tématu. A myslíme si, že Ekon je ten výbor, kde můžeme vést tuto debatu. Jinak bych prostě řekl, že eh, možná rakouské předsednictví eh, bude mít více času, zejména teď přes lesní pauzu, eh, aktivně spolupracovat s Evropskou komisí na této věci. Ale pokud je nějaká pochybnost mezi, o, o, o spolupráci mezi radou a bulharským parlamentem, tak to je chyba mě jako bulharského ministra abychom eh, všichni eh, mohli eh, konstruktivně spolupracovat, tak vůbec nejde o stanování vníka, ale o to ale o budoucnost je to nepochopení na straně rady že se tím zabývá Ekon jenom, ale zabývá se tím naopak, zabývají se tím tři výbory Libe, které se zabývá praní špinavých peněz, to s tím eh, nepřímo eh, souvisí. Jury se zabývá jako první eh, o příslušný výbor při zprávách například podle jednotlivých zemích. Potom máme výbor pro rozpočtovou kontrolu a výbor pro rozvojovou spolupráci, jich víc. A abychom to spojili, tak jsme speciálně ve výboru TAX 3 eh, vytvořili grémium, kde poslanci ze všech těch poslanců mohou spolupracovat. Eh, kdybyste si mohli eh, vyjasnit toto neporozumění na straně rady, tak by to určitě mm, přispělo k další spolupráci. Mnohokrát děkuji a další na seznam mu měl být zástupce EKR, ale jelikož není žádný přítomen, tak za ALDE dávám slovo Petru Ješkovi. Well, thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Jako předseda výboru tak tři bych rád se vrátil k tomu, co jste říkal. Hodně času věnujeme komunikováním s ministry a dalšími jeho kolegy o jeho pozvání na výbor taxe. A já jsem napsal, že Ekon je tedy podle mne, není podle mne hlavním partnerem jak jste právě mohli slyšet tedy od předsedy výboru Ekon, i od členů výboru Ekon, my respektujeme strukturu rady a bulharské vlády a bulharského parlamentu. Stejně tak očekáváme, že naši partneři toto budou respektovat. To je věc, která by se neměla spochybňovat. A jak jste slyšeli, tedy tento výbor pro eh, daně tak eh, byl ustaven se zvláštním účelem, protože každoročně dochází kvůli vyhýbáním se daně daňovým únikům k obrovským daňovým ztrátám na úrovni eh, jednoho bilionu eur. A 75 Evropanů podle Eurobarometru si přeje, aby Evropská unie dělala víc proti vyhýbání se daním a daňovým únikům. Eh, tak třeba k tomu jasný mandát. Takže se obávám, že pro mne tedy bulharské předsednictví z tohoto pohledu bylo předsednictvím, které eh, se vyhýbalo spolupráci v této věci. Chci se zeptat tedy, Odmítnout pozvání po všem tomto eh, vysvětlení, to bylo vaše rozhodnutí, nebo rozhodnutí rady, nebo rozhodnutí bulharské vlády. A jak už řekl pan předseda, Eh, bylo by teď užitečné pracovat eh, s novým předsednictvím a eh, vysvětlit situaci trochu pozitivněji. Děkuji. Myslím, že много време отделихме na този въпрос и твърде много dramatizovat. My jsme věnovali příliš mnoho času této věci a příliš se to dramatizovalo. Nepotřebujeme eh, další důkaz vašeho eh, významu. To rozhodnutí bylo moje a já jsem eh, jednal na základě svého uvážení ohledně tohoto výboru, vyšetřovacího výboru, který. A my jsme vždy byli připraveni s ním spolupracovat, spolupracovat s Evropským parlamentem v kterékoliv věci. Nemyslím si, že bychom, bychom měli tolik se eh, zabývat minulostí. A bylo to opravdu moje rozhodnutí. Petr? Du hast noch zwei Minuten. Okay. Well, and in, in, in retrospect, as... V retrospektivě jako předseda já jsem žádal, tedy teď byste ob, jinak zvážili svou pozici, nebo co byste poradil rakouskému předsednictví? ohledně slyšení na taxe. A to je váš problém. A gledám samo napřed. To je e, váš problém. Já se dívám jen dopředu. Pane předsedo, tak se dráj, je vyšetřující výbor, ale a teď tedy bude hovořit za zelené Ernest Urtasun. Já se chci přepak další politické skupině a říct, jak je důležité spolupracovat s výborem eh, tak 3 a že by bylo i s pohledem dopředu důležité, aby rakouské předsednictví eh, změnilo něco za svého semestru. Ale co se týče tedy daňových eh, věcí, vaše předsednictví, myslím, že bylo poměrně úspěšné v uzavření balíčku pro snižování rizik byl to váš úspěch, tedy to se musí říct. Co se týče e, zdanění celkového nepostupujeme tak rychle, jak bychom si přáli. Konkrétně se chci zeptat na e, e, reporting country by country a CBCI. A protože pokud se neplatu, došlo k jen k jednomu zasedání lodně CBCR a měli bychom se tomuto tématu věnovat více, které země Eh, tedy toto chtějí zablokovat jako blokovací menšina. A myslíte, že je šance v následujícím předsednictví, aby se tento text odblokoval? Jsem, jsem oslaben optimist, že to, po tady téma Nejsem příliš optimistický ohledně toho, že, dos, že můžeme dosáhnout většího pokroku v této věci. Několik členských států mělo výhrady k tomuto dokumentu. To víte, pravděpodobně víte, o které státy se jedná, takže já je jmenovat nemusím. Hodnocení eh, dopadu eh, se nyní eh, probírá ohledně těch zmražených textů, který byl navržen jako kompromisní řešení. Podle mého stanoviska tato diskuze na radě nestačí, není dostatečně otevřená a některé členské státy se nevzdají relativních výhod, které jim daňové systémy jejich států umožňují. A Eh, to je za tlaku místního biznisu a víte, že eh, tu jsou tyto výhody pro daňová privilegia, kterých využívají tyto mm, eh, podniky. Takže si nemyslím, že můžeme dosáhnout dalšího pokroku v krátkodobém horizontu. Několikrát jsem diskutoval s ministry o, o této věci, ale nehledě na energetické energické úsilí eh, rakouského předsednictví, nemyslím, že bychom dosáhli větší úspěchu. Eh, eh, možná tu za chvíli budeme mít tedy ministry, takže jim mohu předložit tuto otázku ohledně otázky je v eurozóně. Tak vy máte tedy ambici připojit se také k eurozóně. Můžete nám říct více o možnostech toho, že že by k tomu doš, že dalšího pokroku došlo v dalších měsících, protože my máme uspojené určité obavy a taky bych rád věděl, co si myslíte o obsahu francouzsko-německého návrhu ohledně fungování rozpočtu. Jako kandidátská země do eurozóny myslím, že eh, bychom mohli velice ocenit va, vaši odpověď. Аз категорично вярвам, че по-силна еврозона означава по Европа. Nepochybně jsem přesvědčen, že silnější eurozóna by znamenala silnější Evropu. Pro eh, Bulharsko eh, platí eh, povinnost připojit se k eurozóně, vyplývá z Evropské smlouvy a my musíme tedy splnit patřičné požadavky máme eh, na to patřičný orgán eh, v Bulharsku. Co se týče francouzsko-německého návrhu, není určitě eh, bezchybný, ale poskytuje určité odpovědi. A mně se líbí, že členské státy přijali iniciativu na to, aby našli odpovědi, které se očekávaly už po léta. Otázky ohledně budoucnosti měnové unie jsou eh, nastoleny. Já si ale nemyslím, že v tím, eh, eh, že tom nehraje velkou úlohu rozpočet, ale to je diskuze pro budoucnost. Určitě to není ta nejdůležitější složka francouzsko-německého návrhu. Ehm, celkově mohu podpořit tento návrh dvou eh, vedoucích členských států. Děkuji. Teď by vlastně byl na řadě Miguel. Miguel je zde? Bom dia. Eu tinha duas questões Děkuji. Já mám dvě velice konkrétní otázky. Kdybyste zaprvé se vyjádřil k veřejnému zadlužení, které pro celou řadu zemí tikají jak časová bomba. Tady pomýšlím například na Portugalsko, kde stačí, aby narostly trošku sazby, aby situace, která je pozitivní, se obrátila do negativního a Portugalsko není jedinou zemí v tomto ohledu a já bych rád věděl, jak uvažujete, domníváte se, že došlo k pokroku nebo ne. Tento problém je přece nesmírně významný pro eurozónu i pro situaci jednotlivých zemí. To je první otázka. Druhá otázka rovněž konkrétní, tady se jedná o daňovou politiku kde se jedná především o DKKB, čili společný vyměřovací základ pro právnické osoby. To je hlavní téma, s kterým lze vyřešit celou řadu problémů, jako například daňové uniky. A má konkrétní otázka je, co se učinilo, jak vypadá situace. Je to pro vás priorita do konce legislativního období? Bude moci něčeho dosáhnout? Публичният дълг действително е проблем, особено в... Ano, veřejný dluh eh, je problém zejména v jižní části Evropské unie. Eh, Bulharsko v tomto případě je dobrým příkladem. Máme zhruba 24 dluhu HD, vůči HDP a a plánujeme, že se má snížit na 20 do roku 2021. Doufáme, že eh, současná generace bude poctivá vůči budoucí generaci a bude vynakládat jen ty peníze, které eh, vydělá. Země se mohou osnout v situaci, kdy nebudou schopny platit eh, svůj eh, dluh a mohou začít být závislé na solidaritě. Takže s tím samozřejmě problémy jsou, jsou tu výzvy v některých státech a také rizika. Nicméně v hlubší eh, diskuzi bychom mohli popsat tato rizika mnohem temněji, než já je teď komentuji. Ale hm, podle toho, jak se ptáte, na ně myslíte. Pravidla jsou jasná. Možná musíme být méně pokrytečtí, eh, pokud dojde k porušování pravidel z některé strany a ne být tak flexibilní, jak často jsme. A co se týče eh, společného eh, daňového podnikového základu, v dubnu jsme zahájili hodnocení dopadu ohledně návrhu eh, tohoto společného konsolidovaného základu pro eh, pravické osoby, pro podniky. Eh, a toto hodnocení tedy probíhá v jednotlivých členských státech. My jsme vytvořili základ pro tento text a jednotlivé členské státy tento základ eh, pro toto hodnocení mohou využít. To je pro Bulharsko jako takové snadné. Náš daňový systém je poměrně zjednodušený. Máme poměrně nízké eh, podnikové eh, daně. A já předpokládám, že politici v některých členských státech usilují o podobný výsledek a snaží se toho dosáhnout tím společným evropským řešením. Já si ale myslím, že to je příliš eh, složité toho dosáhnout za tohoto mandátu, protože je řada členských států, které využívají eh, kompetitivních výhod svých daňových systémů a budou se jich držet. Budou se je snažit udržet, protože jinak by museli eh, přejít na nižší daňovou sazbu, což by Eh, postihlo ekonomiku eh, v EU. Takže já v tomto bodu nejsem optimista, nemyslím si, že dosáhneme velikého pokroku v rámci tohoto mandátu. Eh, jinak by to postihlo ty největší, nejsilnější evropské ekonomiky také, protože i, i, protože ty potřebují trochu eh, provětrat svůj daňový systém. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Máme je vždycky ještě o 21 vteřin více pro EFD a ENF. Tady nemáme zástupce a teď by měla hovořit Eva Majdel za Evropskou lidovou stranu. Není tady. Burko Balc, koordinátor, jí zastoupí. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád tak trochu vyjádřil k otázce eh, přístupu vaší země k euru. Komisař Moskoviči nedávno řekl, že eh, Bulharsko bez pochybe bude příštím členem eurozóny. Vaše země splnila perfektně konvergen, kritéria konvergence požadovaná a, jak jste vy sám řekl, je připravená připojit se ještě tento rok eh, k eurozóně. Avšak komisaři Evropská centrální banka řekli, že by se mělo to zahájit tím, že se připojíte nejprve k Evropské bankovní unie, než vstoupíte do čekárny na, do eurozóny. A toto váhání eh, může možná souviset s potížemi, které měl bulharský bankovní sektor v posledních letech Eh, například eh, komerční banka a jiná banka, Corporate Corporation Bank. Eh, podívejme se na tento širší obrázek ekonomiky, který by měl být zohledněn celý kontext, aby byla zavedena stabilita pro případ krize. Takže má otázka zní, kde Eh, během postupu, tedy přístupu k eurozóně. Eh, jak v této souvislosti hledíte na argumentování komise? Děkuji vám. Počnout od tam, či действително през Měl bych začít tím, že v skutku v roce 2014 jsme procházeli krizí, kdy jedna z bank, vy jste se zmínil také o komerční bance, byl protože stres test a hodnocení kvality aktiv neukázaly na nic alarmujícího v roce 2016. Došlo rovněž k hodnocení ze strany Světové banky IMF týkající se celkového finančního systému a závěry tohoto hodnocení jsou veřejné a neukazují žádné substanční problémy. Co se týče stanoviska komisaře, no, ta eh, hovořila o pok kroku, o kterém není sporu. A sice, že Bulharsko e, dříve či později se stane členem eurozóny. Hovoříme-li o harmonogramu, byla tady určitá výzva, kterou vy jako legislátoři byste měli promyslet a zvážit, protože fungování bankovní unie žádným způsobem nesouvisí s dohodou regulující um, postup. To znamená, není žádné legitimní propojení mezi členstvím v bankovní unii a členstvím v eurozóně. Toto je legislativní záležitost, která musí být jasná, protože budeme-li se držet litery zákona, nemáme vůbec žádný požadavek nejprve se stát členy bankovní unie, než vstoupíme do eurozóny. Samozřejmě my si vá... my to hodnotíme tak, že je to irrelevantní a nemožné být členem eurozóny, aniž by byla země členem bankovní unie. Ale nejsou jasně stanovená pravidla že jediný způsob by byl tedy stát se nejprve bank, členem bankovní unie a pak Evropské unie, jako by to měl být první krok pro bulharské členství v eurozóně. My jsme deklarovali náš záměr a Očekáváme, že naši partneři v eurozóně pevně a odhodlaně budou sdílet náš názor, že Bulharsko by simultánně mělo se stát členem eurozóny i ERM. Samozřejmě je zapotřebí příprav pro členství v bankovní unii, ale to závisí na rychlosti procesu a to může trvat od 6 do 12 měsíců. My jsme ochotni postupovat v rámci tohoto harmonogramu s jasným pochopením toho, že členství v eurozóně je naší prioritou. A pak, až bude poslední podmínka členství, až bude tedy splněna podmínka členství v bankovní unii, nebude existovat žádný argument nelegality eh, tak jak to bylo eh, v Schengenu, kdy došlo k nerovnému nakládání s Bulharskem, hmm, protože se tady mění ekonomické argumenty na politické argumenty a to skutečně od, eh, to narušuje důvěru bulharských občanů v fungování evropské. Eh, Děkuji vám mnohokrát za tuto odpověď a nyní zástupce SAD. Naše koordinátorka Beres bohužel stále ještě vězí v dopravní zácpě a proto dovolte, abych ji zastoupil. A já bych rád položil otázku týkající CRD a PRD. Jak víte, během vašeho předsednictví to mohlo být na radě dobře završeno. U nás v Evropském parlamentu jsem já zpravodajem za CRD, e CEDR a s Ekonu kolega za PRD. A myslím si, že jsme dospěli k dobrému výsledku, ale teď před námi stojí třístraná jednání. Během jednání se ukazuje, že tady na věc problémem a sice to rozlišování mezi hostitelskými a hostujícími zeměmi, což, eh, že v přístupu rady eh, se nejedná o přeshraniční kapitál. Jak podle vašeho názoru v této situaci, kdy je třeba nalézt rovnováhu mezi završením bankovní unie, která vlastně eh, je žádána, a mezi těmi pochybami hostujících zemí, jak to tedy sladit. V současné době máme dvě naprosto protichudné pozice mezi radou a parlamentem, co se týče kapitálu, eh, kde vidíte možnosti. Pervanš, doufám, že jsem tě dobře zastoupil. Въпросът, който поставяте, много, много чувствен. Ано. Vy кладете otázku, která je poměrně choulostivá, delegátní. Musím říct, že bylo obtížné dospět ke kompromisu. Je obtížné pro mě vysvětlit jakým způsobem by mohl být do, změněn tento kompromis týkající se účasti a zapojení Evropského parlamentu. Já velice doufám, že rakouské předsednictví bude mít šanci dos, um, pokročit v tomto tématu. Ale musím říci znovu, bylo to nesmírně obtížné dospět ke kompromisu a Mám takové podezření, že budoucí jednání mezi Radou a Evropským parlamentem nebudou snadná. Takže bych na vás rád apeloval, abyste byli velmi flexibilní, jinak se nedomnívám, že diskuse v tomto tématu by nějakým způsobem pokročily. My bychom rádi tedy ukončili toto téma v příštím půlroce. To je jasně definováno a rád bych odkázal na zprávu, protože někdy mám dojem, že tady dochází eh, tedy k nedorozumění, jako bychom se nacházeli ve spolurozhodovacím procesu. Je třeba uvědomit si, že tady rada je na úrovni parlamentu a parlament na úrovni rady a není možné takto, jak si zatlačovat parlament. Teď máme ještě trochu času pro Catch the Eye, dvě minuty, které by stejně patřily eh, Béreš, to ti je k dispozici a teď se jenom zeptám, zda ostatní kolegové by se ještě chtěli vyjádřit. V tom případě dostane slovo kolega Kristof. Well, I would like to congratulate the Bulgarian presidency. Tak já bych poblahopřál bulharskému předsednictví k výsledkům jeho práce. I bulharské vládě. Protože si myslím, že eh, kritizujeme eh, nespravedlivě eh, za to, co se děje se, se, se zdaněním v Evropské unii. Já si myslím, že tady jsou eh, zkušenější a silnější hráči, kteří eh, brání pokroku, kterého, eh, ke kterému bychom všichni chtěli přispět. Já mám otázku, jak bulharská vláda se mm, hodla, nebo jak dosahuje fiskální stability já jsem z Řecka, jak jistě víte, protože máte zadlužení jenom 20 až 25 HDP, což je fantastické. Máte eh, velice nízké konkurenční eh, eh, daňové sazby kolem nějakých 10 protože u Řecku je to nějakých 29 u právnických osob a malých podniků. A pokud vím, tak nemáte problém s deficitem. Takže otázka je, jak to děláte. Tak to je velice smysluplná otázka. Vzhledem k tomu, eh, že eh, máme eh, společnou hranici 1400 kilometrů a 400 kilometrů v námořní hranici. My, ženské národy, možná býváme takové trochu nedisciplinované. V našich debatách s partnery eurozóny nám často říkají, no vyhraničte s Řeckém. A je to takový jakoby předsudek. Jsme sousedé, jsme si blízcí, ale ale eh, nás neláká a eh, utrácet více, než vyděláváme za ta léta. Eh, tyhle svody vůči některým politikům ve vaší zemi prostě už trvají příliš dlouho a A podmínky, eh, které, kterým teď čelí eh, řecká společnost, jsou velice tvrdé. Musíte platit cenu za eh, špatná rozhodnutí, která jsou velice náročná pro vaši ekonomiku i vaše lidi. Je to výzva pro flexibilitu vaší vlády. Je to výzva nejenom pro um, mě a pro naši uh, vládu a pro nás eh, zůstane to výzva vždycky. My jsme problémy neodkládali, a, mm, ale za deset let eh, by se vrátili. Já bych se vsadil. Ale dobře, nekritizujme Řecko abychom eh, měli funkční Evropu, tak bychom eh, měli eh, dodržovat pravidla, která jsme si sami stanovili. Udělejme z toho hodnotu. Hmm. Za krize jsme byli svědky toho, že Ti, kteří jsou eh, méně připraveni, trpí nejvíce. Navzdory eh, velkému dluhu eh, se vaší ekonomice pořád docela dobře daří. 13 000 km pláží máte k dispozici, ty vám nikdo nevezme. Hmm, Řecko je určitě, má určitě dobré předpoklady na to, aby se mu dařilo lépe v budoucnosti, takže já závažný problém nevidím. Vielen Dank. Ähm, Děkuji. Vzhledem k tomu, kolik je hodin, už bych teď eh, ukončil eh, v prostor pro nezapsané řečníky. Děkuji panu Goranovovi eh, za to, že eh, se eh, postavil jasnými odpověďmi na naše částečně nepříjemné otázky, které se nám nevždycky líbily, ale určitě je lepší slyšet ty nepříjemné odpovědi, než žádné odpovědi nebo jiné vyhýbavé reakce. Každopádně vám děkujeme za to, co eh, eh, jste dělali za bulharského předsednictví, za spolupráci eh, s Ekonem a budeme se těšit na její pokračování na jiném místě. Děkuji. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a kolegové. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde dann mit dem Tagesordnungs... Eh, Pustme se eh, k, do bodu eh, pořadu jednání číslo 15. A v bodě 15 se budeme zabývat obecným rozpočtem Evropské unie na finanční rok 2019 všechny části. Naším zpravodajem je Luděk Niedermayer. Ekon tady eh, předkládá stanovisko hlavnímu výboru eh, pro eh, rozpočet, ve kterém budou politická stanoviska. Než dám sedm minut slovo našemu zpravodaji Lučku Niedermayerovi. Lučku, děkuji Petře. Myslím, že nebudu potřebovat celých sedm minut teď povedeme eh, první výměnu názoru. Eh, nebo měli jsme eh, první výměnu názoru a potom jsme měli setkání se stínovými zpravodaji. Já jsem byl velice rád za spolupráci s kolegy a jak jsme slíbili, pokusíme se jejich podněty promítnout do textu našeho stanoviska. Teď už se nám po v datových vstupech z Koreperu snaží, tedy daří dosáhnout pokroku zopakuji naši eh, linii. Vycházíme z toho, že jsou některé naléhavé otázky pro Evropskou unii, bezpečnost, obrana a tak dále. A proto tu zprávu eh, neladím eh, tak, že bychom volali po více zdrojích pro náš výbor, protože chápeme, že peněz je omezeně a měli bychom se snažit spíše efektivně využívat ty peníze, které jsou k dispozici a více zdrojů neznamená vždycky eh, lepší výsledek. Eh, v rámci odpovědnosti ekonu eh, zjišťujeme, že hlavní důležitá věc je rozpočet pro tzv. ESA. My jsme vedli dialog s komisí i s ESA, neboť tam došlo k zásadnímu navýšení zdrojů. Strávili jsme hodně času abychom pochopili, k čemu se ty zdroje používají. Jsou to některé jednorázové výdaje, jako je změna sídla u EBA, a potom je to pokračování důležité e, činnosti a důležitá část navýšení se týká přeskumu ESA, e který probíhá. Takže musím říci, že po tom našem šetření jsme zjistili, že to navýšení rozpočtu je ospravedlnitelné po, eh, v debatě eh, s radou a mm, po přeskumu ESAS musím říci, že eh, pravděpodobně příští rok tento přeskum neproběhne a z toho bude v rozpočtový důsledek. Viděli jsme, že na radě a na Koreperu byl návrh seškrtnout ten přeskum o 100% USA, Evropa o 50% USMI. My to pořád nepovažujeme za odůvodněné, protože nevíme, z čeho vychází eh, ten, eh, ta představa, že ESA eh, bude probíhat, zatímco ty ostatní v nikoli, tak aby to bylo rozpočtově irrelevantní. Takže pokud nám to někdo jinak nevysvětlí, tak bychom spíš seškrtali 50% pro všechny ESA, pokud rada neposkytne relevantní informace Eh, o tom, že je třeba eh, jiný přístup. Další důležitý faktor je, že ve stanovisku rady eh, je tady 50% dní škrt pro program strukturální reform. To je samozřejmě velice důležité a členské státy, to mě překvapilo, nejsou, za tolik tohle to nezajímá, když navrhují zásadní škrt zdrojů, ale dnes jsme se dověděli o výsledcích trialogu v té věci. Ty peníze budou eh, vráceny eh, a rozděleny do dvou pododdílů v eh, této kapitole. Takže teď se vracíme k původnímu návrhu komise a mně se zdá, že je rozumné jej podpořit. Já pořád si myslím, že na, členské, na členských státech rozhodnout se, jestli to využijí na strukturální reformy ale jsem rád, eh, že eh, je dohoda a myslím, že ji podpoříme. Eh, v několika nadcházejících minutách budeme pokračovat, budeme rozhodovat, jak dále. Jinak nevidím žádné podstatné věci. Překvapilo mě, že v tom rozpočtu 3 milionů rada navrhuje škrt 23 tisíc eur. To je překvapivé. Nevím, jestli bychom to měli podpořit, takový škrt Potom je tam někde u jednotlivých DG plošný eh, škrt, eh, který eh, souvisí s nárokem na zvýšení efektivity, který nerozporuji, ale naše stanovisko k navrhovaným číslům dokončíme v nadcházejících hodinách a velice se těším na vstupy od jiných poslanců k, do, k našemu textu. A jak říkám, pokusíme se promítnout tam eh, podněty z jiných, eh, od jiných poslanců. Měli jsme bohužel nešťastný harmonogram, museli jsme to eh, uzavřít na posledním, tedy poslední týden před podzimem. Hlasovat se bude na konci srpna, ale zatím ta spolupráce s tím zpravodaji byla velmi dobrá, takže prosím neváhejte a navažte s námi kontakt, pokud eh, chcete eh, něc, nějak přispět ke kompromisu. Jinak prostě můžeme eh, hlasovat o těch pozměňovacích návrzích jeden po druhém na konci mm, srpna. Děkuji vám, Lučku, za tento přehled. Za SAD místo Simony Bonafé je tady Juan Fernandez. Děkuji. Today, jak jste říkal, Simona Blacha to nemůže být a požádala mne, abych ji nahradil. A já tedy přečtu to, co bylo napsáno Simonou. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, chci poděkovat zpravodaji za prezentaci jeho návrhu stanoviska. Jsem přesvědčen, že ten text je poměrně vyvážený. Těším se na eh, dialog a definici eh, stanoviska výboru. Jak zdůraznil eh, navrhovatel, je důležité, aby finance podporovaly ambice eh, Evropské unie a aby toto jasně viděl naše občané prostřednictvím rozpočtu. Eh, zmiňuje se zde o bezpečnosti a obraně. Určitě potřebujeme silnější obranu a bezpečnost, ale já bych to nestavila jako hlavní prioritu. Socialisté a demokraté se budeme snažit spíše eh, usilovat o větší růst, ekonomický růst a zaměstnanost a definovat růst, eh, musíme tedy nadefinovat v rámci udržitelnosti. Současně Musíme se zabývat udržitelnými financemi a spolupracovat s Evropskou komisí. Musíme zdůraznit strategický význam financování udržitelnosti. Stále více musíme usilovat o, o, o o to, abychom byli konkurenceschopní a přitom, abychom měli eh, na zřeteli občany. A to jak při vytváření evropského eh, semestru, tak při této, tomto komunikování vůči občanům. Potřebuje patřičné zdroje na koordinaci a dohled nad makroekonomickými politikami. Já bych eh, navrhovala zdůraznit také význam zdrojů pro sociálně-ekonomickou konvergenci, které podle mne představují hlavní nebo základní prvek budoucí Evropské měnové unie. Ekonomická měnová unie má být silnější, efektivnější, má mít silnější dopad na e, život občanů. Ohledně dohledových orgánů e, uznávám pozitivní e, pohled eh, pana navrhovatele, zejména co se týče lepšího fungování finančních trhů a ochrany spotřebitelů. Linie ekonu musí E, umožnit patřičným orgánům, aby plnili své úkoly a je zapotřebí podpořit úsilí zaměřené na skutečně evropský postoj e, v evropském e, dohledu a skutečně evropském řízení. Všechny evropské instituce musí přispět k evropskému projektu a přitom zajistit co možná nejvyšší efektivitu oproti nákladům. Eh, potřebuje tedy vybrat ten nejvhodnější finanční model, doprovázet ty patřičnými postupy. Co se týče financování agentur, i pokud tyto aspekty budou tedy eh, zvažovány v rámci celkové revize, eh, tak bychom, bychom je měli zmínit i v tomto stanovisku, abychom Eh, se zaměřit například na poplatky pro jednotlivé účastníky trhu. Jak už zdůrazňuje navrhovatel, chápeme, že rok 2019 znamená růst nákladů pro eh, ESA. Jde nyní o to, aby v novém legislativním balíčku vznikla tedy nová eh, daň. Stanovisko podmíněného rozpočtu rozpočtu, dotečného rozpočtu závisí eh, na tom, jak bude vytvořena to další daň, to by bylo eh, řešení. Eh, předložíme tento týden omezený seznám pozměňovacích návrhů, které, jak doufám, posílí toto stanovisko. Děkuji. Vielen Dank, Jonas. Děkuji mnohokrát, Honasi. Děkuji mnohokrát za tu informaci a srdečně blahopřeji k narození nám a Simone Bonafé, která bohužel dnes není mezi námi. Teď by měl hovořit Case Winburn za EKR, ale já tady nikoho nevidím v místnosti. Za Alde vlastně Ninskovalc a já se zeptám kolegyně Nachtigal, ne, ona ho nenahradí, takže nikdo za Alde. A jako poslední za zelené, pana Gigolda tady nevidím. A teď přejdeme ke GUE NGL Rina Ronjakari. Je tady se rád zeptám, ne, nevidí potřebu nahradit ty, zastoupit ty. A tím se dostáváme k postupu každý. A Já rád bych se vás zeptal, zda máte zájem pohovořit někdo, kdo nestál na seznamu stran? Není tomu tak. V tom případě vrátím slovo Luďkovi Niedermayerovi, našemu zpravodaji. Děkuji. Očekávám, že stínový zpravodaj se s námi tedy spojí, budeme na tom spolupracovat. Co se týče těch komentářů ohledně eh, našeho stanoviska, my máme jen určitý omezený eh, prostor pro eh, naše stanovisko, určitý počet řádek. Můžeme v rámci tomto také zvážit pozměňovací návrhy, možná lidem nějaké kompromisní návrhy, protože jak jste říkali, tak u některých se můžeme shodnout u e, některých e, pozměňovacích návrhů, které mohou být tedy odhlasovány, se může stát, že tedy by prodloužili ten text. E, proto tedy v tuto chvíli tento text není delší, ale myslím, že se nám podaří z toho sestavit dobrý výsledek. Co, ještě jednou připomínám luta pro předkládání pozměňovacích návrhů k našemu stanovisku je, 18. července 12 hodin. Eh, budeme se radit o pozměňovacích návrzích 29. 30. srpna na výboru Ekon a hlasovat v Ekonu se bude rovněž 29. nebo 30. Děkuji vám mnohokrát za tuto diskusi a přeruším teď naše zasedání do půl jedenácté, kdy přijde německý ministr financí Olaf Scholz. Děkuji vám.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 Vážení kolegové, prosím zaujměte svá místa. Je pro mě skutečným potěšením, že zde mohu přivítat německého federálního ministra financí a vicekancléře Německa, pana Olafa Scholze. Děkuji vám že jste přijal naše pozvání na tuto výměnu názorů s výborem Ekon, s našimi členy výboru ohledně mnoha témat, včetně balíčku EMU, tedy balíčku pro hospodářskou měnovou unii, což je jeden z klíčových eh, bodů našich eh, diskuzí a naší práce v těchto rozhodujících okamžicích eh, legislativního období. Evropa má teď příležitost provést nezbytné kroky vpřed v hospodářské a měnové unii, aby byla odolnější, stabilnější a také schopnější podporovat udržitelná pracovní místa a udržitelný růst a sociální soudržnost. Velice bedlivě jsme si přečetli eh, Mesebelskou deklaraci eh, z června ohledně reform eh, měnové unie. Zejména jsem ocenil slova o tom, že EMU e potřebujeme mít kapacitu absorbovat Eh, asymetrické šoky, potřebuje makroekonomickou stabilizaci. To je nepochybně potřebné a Evropský parlament eh, přispívá eh, k tomu ve své zprávě a také se snaží zajistit, že se bude snižovat riziko a že oba dva tyto rozměry se navzájem budou posilovat. Velice nás zajímá, eh, co nám chcete říct. A těšíme se na to, že si s vámi budeme moci vyměnit názory. Ještě jednou vám, pane ministře, děkuji, že jste přišel a předávám vám slovo. Děkuji vám mnohokrát za pozvání a příležitost hovořit spolu s vámi o otázkách, které jsou v našem zájmu. Otázku, jak můžeme postupovat dál v oblasti Evropské hospodářské a měnové unie, zejména v souvislosti s bankami a docílit Eh, pokroku na základě těch zlepšení, ke kterým došlo v minulých týdnech a měsících. Takže si myslím, že už můžeme konstatovat, že jsme se ocitli v okamžiku, kde bude umožněna celá řada rozhodnutí, která možná ještě před několika měsíci nebyla tak zjevná. Největší pokrok, ke kterému jsme dospěli, je umožnění rozvoje bankovního balíčku, na němž se domluvili členové ECOFINu. Eh, tam jsme zahájili třístraná jednání a je to významné už z toho důvodu, že byla vytvořena dobrá rovnováha mezi tímto textem v souvislosti s otázkami, které jsou nezbytné pro zajištění větší stabilitu a bezpečnost bankovního systému a zároveň se postarat o to, aby panovala dostatečná solidarita mezi jednotlivými účastníky. Bankovní balíček, a to bych tady rád ještě jednou zopakoval, je velice vyvážená dohoda mezi jednotlivými členskými státy, což bylo umožněno, protože všichni si byli zajedno v tom, že je to nakonec dobré rozhodnutí, které mohou podpořit, avšak, že zároveň je to předpokladem pro to, aby pokroky, které jsou nezbytné i v jiných oblastech, byly umožněny. Bylo by tedy neporozumění, kdyby se zaměňoval bankovní balíček se všemi kritérii, která jsou zavedena, nebyl realizován, že by bylo možno rozvíjet prostě jiné oblasti a uskutečnit je, protože všichni pohlíželi na tento krok jako na důležitý, významný první krok, který je třeba učinit, aby bylo možno všechno další. A kdyby ten další krok neexistoval, no, tak by kvalitu nějakého globál, nějaké globální konkurenceschopnosti bankovního systému by nebylo možné. A tady zcela konkrétně odkazuji na nejrůznější předpisy týkající se nezbytnosti mít disponibilní vklady, které je možno aktivovat v krizové situaci a e, kdyby se snížily požadavky, tak si myslím, že by záležitosti e, byly odsunuty na velice dlouhou agendu a nebylo by možno je rychle uskutečnit. A proto ještě jednou tady bych rád vám řekl, že bankovní balíček, tak jak byl vyjednán mezi jednotlivými státy, by měl být podpořen i zde v parlamentu. A kdyby se to podařilo během vyjednávání, byl by to významný příspěvek k dosažení pokroku ve spolupráci Evropské unie, který tak potřebujeme. A jinak je správné říci, že potřebujeme další kroky, které budou stavět na tomto bankovním balíčku. Například otázka, jakým způsobem budeme pokračovat v budování paktu stability. K tomu existují různé otázky, které je možno diskutovat. Některé z nich, které jsem jako důležité teď uvedu, chceme-li dospět ke změnám Měli bychom to dělat v jednom kroku pětkrát, šestkrát se vracet s vám jistě není dobrý postup. A kdyby se to dělalo, tak všechno to, co je na agendě, by se mělo prostě shromáždit dohromady, prodiskutovat s eh, účastníky a postarat se o to, aby vlastně celý ten, eh, celá ta záležitost, všechny otázky byly potom v jednom kroku posuzovány a dávány eventuálně do smluv. Tímto způsobem jsme tak také diskutovali s francouzi na Evropské radě. První bod je, že si dokážeme představit, že SM převezme roli měnového fondu v Evropské unii, což je významný krok upředu, protože už teď je tomu tak, že ESF a ESM vykonávají vynikající práci při stabilizaci těch zemí, které měly potíže s přístupem k finančním trhům. Právě teď úspěšně završujeme řecký program, což je skutečně veliký signál evropské solidarity, ale je třeba to správně zařadit. Velikost zejména tohoto specifického programu překračuje všechno, co například Mezinárodní měnový fond nám dokázal, čili to není nějaký malý regionální evropský program, ale je to skutečně světové měřítko kde Evropa se svými stabilizačními institucemi významnou měrou přispěla. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že je správné, abychom tady pokračovali a ESM vybavili těmito možnostmi. Budeme potřebovat také rozhodnutí s ohledem na další vývoj struktury bankovní. Máme Single Resolution Mechanism a možnosti, které z toho vyplývají, jako zajištění tedy bank. A o tom se již déle diskutuje. Potřebujeme také zabezpečení sítě, aby co do vkladů mohly eh, prostě banky mít takové systémy, které to zlepší ještě to zajištění. Máme tady ten backstop a to žádala již celá řada účastníků při diskusi o ESM, aby to tam bylo zakotveno a když se učiní tyto dvě věci, čili fungování měnového fondu se dále eh, zavede, včetně možnosti backstopu, pak domnívám se, eh, budou učiněny důležité kroky reformní. Z našeho pohledu je třeba ovšem zvážit, že s ohledem na ESM Eh, se musíme osvobodit od jedné úlohy, eh, kterou stejně nikdy nedělal, a to je rekapitalizace bank, protože to stojí bojové síly, protože samozřejmě část bankovních kapacit musí vyhrazena, být vyhrazena k tomuto účelu, třeba, že se to vůbec nedělá. Takže když se zavede backstop, tak to bude jistě správné rozhodnutí. To též platí pro otázku, co budeme dělat v souvislosti se státními Eh, dluhopisy a sice podívat se na celkovou restrukturalizaci dluhopisů, to by bylo asi lepší, jak organizovat eh, státní zadlužení a to lze udělat, když se to udělá vlastně ve všech členských státech. A to by přispělo k stabilitě systému jako takovému, k, jeho, k zvýšení této stability. Máme tady návrhy komise s ohledem na otázku, jak budeme postupovat s budoucími non-performing úvěry. Máme tady návrhy, lépe řečeno nezbytno diskutovat, jaký je cíl. A cíl, to chci tady vysloveně říci, kam, do řádové velikosti těchto úvěrů my navrhujeme, že by to mělo být 5% bruto a proto samozřejmě potřebujeme určité nakládání s historií, to znamená podle, podívat se na to, jak se tyto úvěry vyvíjely v jednotlivých státech. A já si myslím, že tady je třeba mít individuálních věrohodných dohod, eh, které přispějí eh, k tomu, aby banky, kterých se týká tento režim a těch zase není tolik, eh, mohly situaci vyřešit. A kdybychom to udělali společně, bylo by možno dosaženo to, dosáhnout toho, aby ten backstop byl uskutečněn rychleji než do roku 2024, což by bylo jistě eh, pro mnoho zemí velkou pomocí. A myslím si, že je dobré eh, přesvědčit eh, všechny o tom, že by bylo fajn, kdyby to bylo nastartováno dohromady, zahájeno dohromady. Eh, a domnívám se, že by prostě byl problém pro jednotlivé státy a jejich bankovní systémy, kdyby některé státy to dělaly a některé ne. To si tedy představujeme v tomto ohledu. Pak další otázky, které hrají roli je EDES o tom se jistě bude diskutovat z našeho pohledu, bychom měli začít diskutovat o tom, jak by mohla vypadat taková cestovní mapa. Samozřejmě v souvislosti s EDSem souvisí celá řada mnoho a komplikovaných otázek, ale je třeba prostě vykročit tou cestou. A musíme uvažovat o tom, jak fiskální kapacitu a stabilizaci eurozóny ještě zvýšit. Tady je na cestě celá řada návrhů, podle mě jsou velmi zajímavé ehm, jsou věci, o kterých jsme diskutovali s francouzskými přáteli a které by se měly pohnout dál, ehm, protože jde o to najít eh, ty nejvhodnější nástroje. Ehm, nám je jasno několik věcí a ty vám rád představím. Z našeho pohledu to mohlo být tak, že se budeme pohybovat v rámci Evropské unie. To znamená, žádné systémy nechceme etablovat mimo Evropskou unii a mělo by se o tom diskutovat v souvislosti s finančním rámec, který bude platit 2020, eh, aby na tomto základě mohlo dojít ke konkretizaci. Teď leží tedy před námi celé řady návrhů, některé z nich eh, předložila komise. Některé detaily, o kterých my diskutujeme, je, zda by mělo smysl hovořit o znovu zajištění či znovu eh, pojištění v rámci příspěvků v nezaměstnanosti, protože to má také stabilizační eh, roli v obtížných dobách a to bylo vyzkoušeno Eh, protože to je systém, který zavedli v USA pro jednotlivé spolkové americké státy a sice mají tedy toto pojištění či znovu zajištění těch dávek v oblasti pro nezaměstnanost. A jednotlivé členské státy musí mít systém ochrany, eh, eh, aby se i v situaci makrošoku, která může vést k velké nezaměstnanosti, mohla být podchycena a, a že by si jednotlivé státy mohly navzájem pomáhat. To by, mm, to, to jistě je třeba velmi diskutovat. Myslím si, že je možné dosáhnout pokroku. Musíme také diskutovat o tom, že záležitosti, které jsou bezprostředně na stole, musí proběhnout rychle a doufám, že třístraná jednání k bankovnímu balíčku by z mého pohledu mohla být uzavřena takovým způsobem, aby zůstalo při tom, co dohodly jednotlivé evropské státy mezi sebou a abychom tak vykročili, co se týče ESM a všechno, co jsem v té souvislosti řekl, bylo diskutováno a aby zároveň jsme se zaobírali otázkou, jak můžeme stabilit, zvýšit stabilitu eurozóny eh, pod heslem fiskální kapacita a všechno, co s tím souvisí a udělíme-li to, budeme-li dobře diskutovat, tak to bude jistě velice záslužné. Už jsem Ehm, na úvod řekl, že se nacházíme v novém okamžiku, kdy je možná jiná rychlost Evropy a tohoto okamžiku bychom měli využít, abychom dosáhli pokroku pro to, co potřebujeme. Stále ještě máme dobré ekonomické údaje, to víte stejně tak dobře jako já. V mnoha zemích Evropy se plní společná kritéria. A to je tedy doba, kdy je třeba vybudovat, ten další, vybudovat tento systém, protože až dojde k další bouře a otřesům, abychom zabránili finanční krizi. Děkuji vám mnohokrát. Thank you. Děkuji vám, pane ministře, za velice komplexní prezentaci, za představení německé pozice Zní to velice zajímavě. Jako zástupci parlamentního eh, výboru Eh, zde máme na to náš eh, názor a my dobře víme, že co se týče běžného, tedy legislativního postupu, tak tu jsou eh, dvě stejně silné, můžeme vlastně stejně silné pilíře, které takto postupují, to je parlament a rada a trialog nikdy není nastaven tak, že jedna instituce získá všechno a druhá to přijme. Eh, musíme vždy se snažit identifikovat nějaké kompromisy a možný pohyb. Tak fun, eh, funguje tedy vytváření eh, legislativy. A to, co jste říkal, je pro nás velice užitečné, je to pro nás nesmírně zajímavé a jsem přesvědčen, že kolegové velice rádi budou chtít probrat do detailu některé z těchto aspektů. A jako první promluví pan Bulkrbalc, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jsme velice rádi, že jste eh, mezi nás dnes eh, na, eh, přišel na Ekon, na výbor pro hospodářství a měnovou politiku. Já jsem velice rád, že je tady německý ministr, protože tohle je poslední zasedání výboru, na kterém se účastním. Takže jsem velice rád, že to taky pan Langen tady k tomu má nějaké poznámky. Já vám eh, děkuji eh, za ten skvělý eh, přehled, který jste nám poskytl a musím na začátku říci, že výslovně souhlasím s vaší analýzou, že teď nastal moment, který bychom měli využít. Zároveň samozřejmě také vím, jak široké jsou ty požadavky a znám ty návrhy, které jsou na stole. A za svou stranu bych se chtěl dnes dotknout toho, co konkrétně, eh, jak jste mluvil o dalším vývoji ESM eh, e a té konečné pojistky backstop, eh, je z vašeho pohledu realistické do budoucna? Co můžeme dosáhnout? protože když je tady ten pohyb, tak jej musíme využít. V roce 2019 například díky eh, volbám do Evropského parlamentu a novému sestavování komise, obsazováním klíčových eh, eh, pozic v Evropské unii, docela jistě před námi je rok tlak, eh, který nám neumožní eh, další pokrok. Proto na jednu stranu kladu otázku, kde vidíte čas eh, teď poměrně v krátkém prostoru dostat se nad rámec stávajícího vývoje a Potom další stručná otázka a moje kolegyně Bervanš Beres a já jsme v posledních měsících pracovali na zprávách k e, novému uspořádání a dalšímu vývoji evropských e, dohledových orgánů ESA. E, za stranu rady jako německý minister financí vidíte vůli na radě s parlamentem ještě v tomto volebním období dosáhnout dohody? protože bohužel do posud ze strany rady jsme vnímali určité průtahy. Proto by mě opravdu mimořádně zajímal zde názor německého ministra financí. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Já si myslím, že jsem se právě pokusil eh, předestřít eh, na poměrně rozsáhlou agendu do značné míry je určitě možné, eh, alespoň eh, naší snahou by mělo být dosáhnout eh, schody ohledně bankovního balíčku nejdříve a potom ESM a ve všech těch souvisejících otázkách dále. U těch dalších velkých debat bychom měli eh, značně eh, pokročit, ale tam může být ten časový eh, limit omezením, protože ten koncenzuální přístup znamená, že se musíme dohodnout vzhledem k těm odlišným perspektivám i vůči parlamentu. A když se podíváte například na fiskální kapacitu, tak jak to děláme tady v rámci Evropské unie, tak musíme vidět, jak to všechno do sebe zapadá a jak mm, to konkrétně nastavit. Tady si myslím, že je pro radu stran důležité, aby eh, instrumenty, které eh, vytváříme, byly vhodné eh, k reakci na speciální situace. I pro ESM se tady něco navrhuje, krátkodobé úvěry, které by byly možné, ale zároveň vytvořit situaci, ve které vlastní odpovědnost eh, eh, za eh, osud své vlastní země nezmizí. A nastavit takovouto rovnováhu a potom to potom může vést eh, k tomu, kteří se zatím skepticky eh, staví k těmto eh, návrhům, protože se budou, si budou myslet, že to zvyšuje schopnost každého přetrvat, aniž by to odstraňovalo jeho odpovědnost postarat se sám o sebe. Potom ta debata o tom, jestli v s ohledem na debatu o eh, daní z finančních transakcí eh, dosáhneme nějakého rychlého pokroku, tak jak to bylo eh, možné v minulosti. Musíme to znovu otevřít mezi jednotlivými zeměmi a, a myslím si, že ten pohyb v té věci způsobí dvě události tu eh, jednu otevřeně eh, rád řeknu, eh, je gesto francouzského mm, prezidenta, který řekl, že když se orientujeme na ten francouzský daňový model, tak každopádně on by souhlasil s tím, že by se to použilo pro evropské účely. Hovořil o různých účelech. Ovšem debata o tom, jestli to bude vlastní zdroj Evropské unie, k tomu přináší zajímavý rozměr, protože najednou vzniká takový, eh, taková vyhlídka na to, eh, že eh, z toho budou mít něco země, které nemůžou čekat vysoký výnos. Zatímco Německo z toho bude mít poměrně zásadní výnosy, ale z té, z té daně, ale potom z toho nebude mít tolik. Takže tohle je věc, která by mohla přispívat ke koncenzu. Takže spojení tohoto návrhu eh, s tím, že každopádně musíme eh, debatovat o, o rozpočtu, možná přinese eh, chvíli, kdy budeme moci dosáhnout pokroku. A přáli bychom si, abychom i v té abychom dosáhli pokroku i u společného měřovacího základu pro daň z příjmu právnických osob. Ano, je to komplikované téma. Otázky toho v dohledu. Tam potřebujeme pokroku. Uvidíme, eh, co bude možné a jak to bude eh, v poměru eh, k těm národním dohledovým orgánům a režimům. Ten evropský dohledový režim, aniž bychom vytvořili novou byrokracii a průtahy. A tady to vidím trochu skepticky po posouzení některých návrhů. Děkuji. Pervanš Beres. Požádám o dvě minuty na otázku a tři minuty na odpověď. Co se tím to je zdroj frustrace. OK, takže rychle. Já mám otázku ohledně vašeho posledního bodu. Rozpočtová kapacita, o které jste hovořil ohledně návrhu eh, z Mesebergu. Tady se tedy očekává vznik eh, systému, který by eh, nás nějak ujastil ohledně nezaměstnanosti. Můžete nám něco o tom říct více? Jakým způsobem chcete zahájit toto v, současném vyjednávání ohledně rozpočtové kapacity EU? eurozóny a jak vést diskuzi ohledně víceletého finančního rámce v kontextu, který podle mne Eh, si dostatečně neuvědomujeme eh, úlohu eh, toho, že, že, že přejde tedy hodnota eurozóny na 73% na 86% po Brexitu. A to bude zapotřebí zvážit v komunitárním rámci. Jak chcete tyto návrhy tedy dále artikulovat a chcete současně eh, stabilizovat situaci prostřednictvím investičních mechanismů? Může se stát, že některé státy budou rychleji než jiné. Nemůžeme tedy kombinovat různé nástroje, abychom podpořili investice a současně abychom eh, mohli ambiciozněji podpořit eh, eh, situaci s nezaměstnaností? Děkuji eh, za otázku, pokusím se na ně stručně zareagovat. Za prvé musíme probrat eh, eh, takovouhle, eh, takovéhle zajištění pro, v evropský, pro takový systém pojištění nezaměstnanosti. Určitě to nebude evropský systém pojištění nezaměstnanosti, to by byla fota Morgana. Spíše jde o to, jestli nevytvořit nějakou takovou strukturu, který bude, která bude takovým zajištěním, takovou poslední pojistkou, která by nebylo třeba procyklicky eh, zvyšovat eh, příspěvky eh, a potom je sladěvat s cyklem. Otázkou je, jak dále tedy. To zůstává v otevřené v těch návrzích, o tom není ještě zatím každý přesvědčený a je, to, že se o tom bavíme, je velký pokrok. Jaký to má posun vzhledem k více letému finančnímu rámci. Tohle by byl samostatný systém, v tom to vůbec nemusí hrát žádnou eh, roli. Je to důležité eh, eh, k, vzhledem k dalším otázkám, které souvisí s fiskální kapacitou ovšem. Tady bych rád zdůraznil to, co jste říkala, že je tady otázka, jaký význam bude mít euro uvnitř Evropské unie do budoucna. to zatím nelze přesně odhadnout. Ovšem každopádně ten eh, efekt, který jste popisovala, eh, to eh, mít bude, že 85% produktu vznikne v euru a určitě ta atraktivita jeho bude růst a určitě to bude při přinášet efekty, které nelze úplně předvídat, ale je možné, že s některými debatami to zásadně pohne. Pokud jde o návrh komise, je to eh, zajímavé tím, jak se mm, staví eh, k tomu tématu. Eh, pokud to ovšem, jestli to přenáší nosné, nosný model, to ještě musíme zvážit. Já bych nepředjímal rozhod, tedy úlohy v ECB bez jakékoliv reformy. Ovšem otázkou je, co dělá EIB, co lze udělat s takovým eh, instrumentem a jestli eh, dává eh, smysl, aby se Evropská unie sama mohla brát úvěry. To je třeba zvážit. Nicméně ta témata, která jsou otevřena, určitě stojí za promyšlení a nakonec uvidíme, co z těchto úvah zejde. Thank you, Joachim Starbat. Děkuji, Joachim Verbaty. Pane ministře, nejprve srdečně vítejte. Děkuji, že jste tady, abyste nám odpovídal naše otázky. Před rokem tehdejší italský minister financí a hospodářství ve výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti představil koncepci evropského pojištění v nezaměstnanosti a argumentoval tak, že při výpadku směného kurzu dojde k přizpůsobení prostřednictvím trhu práce, že to by byla nejtvrdší forma přizpůsobení a protože je zapotřebí společného zajištění pro případ v nezaměstnanosti. A a poslancům hovořili o přerozdělování, ale vy jste to chtěl vyloučit. A potom jste navrhli tento systém zajištění. Zajištění znamená, že pojištění při velkých rizicích, které mají nést oni sami, musí mít zajištění a za to platí prémie. To se potom investuje do kapitálového trhu a z těchto rezerv se uhrazují pak škody. K tomu patří tedy rezervy, ale také vlastní kapitál. Ale na to je zapotřebí doby a vlastního kapitálu. A já bych rád od vás viděl trošku konkrétnější specifikaci tohoto zajištění pro případ nezaměstnanosti. Když vezmete americký model, no tak řekněte, co to je. Jsou to, je to vklad, je to e, výplata e, v případě deficitu? kdo za ně ručí, kdo dává k dispozici vlastní kapitál, když přijde na pokrytí úhrad v případě škody. A potom jste řekl, ve vaší představě jste ukázal něco jako konjunkturu ve formě sila. Jednou nadbytek, jednou eh, deficit, při přebytku něco splatit zpět. Ale když eh, se dostaneme do jiné situace v eurozóně, a sice nebude tady sinusoidová konjunktura, nýbrž, nýbrž tu situaci, kde ještě deset vteřin, praví pan poslanec. Eh, Pak, když dojde k tomu, že někdo nebude konkurenceschopný a euro prostě eh, Pan předseda bohužel říká, že není tlumočen pan poslanec. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši otázku. Rád bych ještě jednou podtrhl, že v skutku, jak jsem řekl, se domnívám, že jednotný systém a pojištění v případě nezaměstnanosti eh, by byl lepší, než překonávat prostě 27 eh, různých systémů. Eh, ekonomické systémy jsou, to, jsou velmi obtížné. Máme tady také situaci, kdy v některých zemích Evropa je zajištění pro není vůbec zajištění pro případ nezaměstnanosti a je třeba, aby se kolegové uvědomili, že je třeba dosáhnout toho ve všech zemích a je třeba prostě mít tady nějaký systém, jak podchytit riziko, tak jak je to v jiných zemích. Ach, ale je třeba podívat se na to, jak to dělají v USA například. E, tam jsou k dispozici úvěry, které se potom splácí a tím pádem odpadnou ty eh, efekty, mm, o kterých jste hovořil vy, že by mělo docházet k nějakému transferu vyloučeny. A tam se to daří navzdory nejrůznější mm, konjunktuře v jednotlivých eh, severoamerických státech. A proto si myslím, že než se začne o tom detailně diskutovat, měli bychom se na to bedlivě podívat. Já si myslím, že nejlepší byla kombinace všech těch věcí. A Jasné je, že tím nelze vyřešit problém eh, a že by z toho vznikla nějaká struktura, která by jaksi mohla reagovat na situaci v celé Evropě, ale že by se mohlo pomoci jednotlivým zemím, eh, které budou zrovna v problému. E, v Německu například německý ministr práce a sociální záležitosti byl stísněn tím, e, že chceme zvýšit příspěvky na dávky v nezaměstnanosti v hospodářské obtížné době, když se zavede systém, kde by společně se sloučilo to, co lze dělat na úrovni jednotlivých států jako pojištění v nezaměstnanosti a potom na evropské úrovni tento systém zajištění, no tak by to taky pomohlo. A jinak se domnívám, že je třeba zvážit že tady máme dvě věci, které spolu souvisí. To je euro jako společná měna. Volný pohyb pracovníků v Evropě Teorie konec konců praví, že lze mít společnou měnovou unii, když existuje volný pohyb. Otázka je taky popřemýšlet, jestli to opravdu výborně funguje. Thank you. Děkuji. To je nesmírně zajímavé. Wolf Klintz? Eh, Pane ministři, před několika týdny Řecko bylo propuštěno z třetího balíčku a platí jako z poloviny sanované. Já jsem jako člen delegace hovořil se zástupci vlády a poslanců tamních a můj počáteční optimismus velice rychle vyprchal. Zdá se mi, že prostě e, domněnky příštího rozvoje jsou naprosto nereálné. Vysoký růst, velký přebytek a, a tak dále mě tedy zajímá, jakým způsobem a víš, váš stranický přítel Moskovici nás ujistil ve Štrasburku, že to roz, ne, že nebude existovat další jaksi takový ten podchycovací balíček pro Řecko, kdyby tam došlo k potížím. Ale jak si to představujete? Jak budete jednat, když během vaší doby, kdy budete ministrovat, se Řecko opět dostane do problému? Za druhé, státy Evropské unie s výjimkou Dánska, a Anglie se všichni zavázali zavést euro. Sedm je ještě mimo. A já mám dojem, že možná s výjimkou Bulharska žádná z těchto zemí vůbec neuvažuje o tom, že by v dohledné době vstoupili do eurozóny. Co uděláte společně s vašimi kolegy, abyste připomněli těmto zemím, že se v mezinárodní právně zavázali k tomu, že euro zavedou? Potom hovořilo se tady o Eh, omezení masivních obchodů s deriváty, což se pohybuje v oblasti bilionu a trilionu. A mně se zdá, že příklad francouzské daně žádným způsobem není vhodný pro řešení tohoto problému, protože tam se jedná o něco jiného. Ehm, zaznělo tu více otázek, tak já se k ním krátce vyjádřím. Co se týče daně z finančních transakcí, tady je to staré heslo. Zda chcete mít vrabce v hrsti a nebo holuba na střeše. Já jsem pro vrabce v hrsti. Druhá věc. Řecko bude propuštěno z toho programu. Já nechci sdílet vaší skepsi, co se týče dalšího vývoje. Když se podíváte na vývoj sociálního produktu během eh, posledních let, je jasné, že lze očekávat ještě větší zotavení než to, co bylo v pesimistických scénářích. To znamená, že Řecko dosáhne úroveň eh, toho, co bylo před krizi, ale to bude samozřejmě trvat určitou dobu. A s tím souvisí, že perspektivy pro hospodářský vývoj nejsou jen tak prostě vysypány z rukávu, ale na základě vývoje, ke kterému tam dochází a je třeba no, taky mít důvěru v řecký stát a v řecké občany. My tedy rozhodně nevycházíme s tím, že by potřebovali nějaký další program a vycházíme z toho, že to je opakovaný úspěch stabilizačních mechanismů, které v Evropě máme jak v případě Portugalska, Irska i v jiných nouzových případech bylo zcela zjevné, co všechno můžeme dokázat. A teď se znovu ukazuje, to je jedna z nejvýznamnějších stabilizačních prací. Konec konců eh, naši společnou komunitární pověst si zachováme prostřednictvím ESF a ESF, to jsme všechno, eh, jak si využili té dobré pověsti, abychom získali prostředky na podporu Řecka. A podle našich odhadů nastala doba, kdy jsou řekové schopni teď pokračovat dál sami. Einsatz zur Protože jste se ptali jo, na eurozónu ještě. Mm, mm, já si myslím, že dojde ke změně která vyplývá z toho, že 80 hrubého sociálního produktu bude obchodováno přes eh, eurozónu. Takže tady jistě dojde k jinému vývoji. Thank you, Ernest Urtasun. Ernest Urtasun. Děkuji vám, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Já bych rád navázal na to, co říkal pan Collins ohledně eh, FTT. Já si myslím, že vyloučení tohoto zdaní by bylo nevhodné, protože Eh, bychom eh, eh, takto špatně označili toto daň jako FTT. Mám dva konkrétní dotazy. První. Velice konkrétní věc, to, je, to jsou zprávy country by country. Víte, že jsme byli pro toto. V poslední pracovní skupině to bylo Německo, kdo zablokoval tento text, protože, jak se zdá, není připraveno dokončit vyjednávání. Já vím, že němečtí sociální demokraté už mají ve své eh, volební platformě CBCR a já bych rád znal vaše oficiální stanovisko jako stanovisko federální vlády, tedy eh, vaše eh, pozice jako ministra a jak bude tedy dále vyjednávat se při tomto jednání o CBCR. Potom velice zajímavá věc, o které bych se chtěl zmínit, to je úloha Evropského parlamentu v, na, v budoucím Evropském měnovém fondu. Myslím, že by nebylo e, přípustné postupovat nadále pouze mezivládně bez jakékoliv e, kontroly či dohodu Evropského parlamentu. A myslím, že i většina zde v Evropském parlamentu by si přála, aby tento budoucí fond byl e, dohledován nějakým způsobem ze strany Evropského parlamentu. A O tom se diskutovalo i e, e, ohledně toho, jak to funguje ve Spojených státech, takže bychom měli být to pod kontrolou. Děkuji mnohokrát. Otázka country by country reportingu je otázka, která funguje, když se toho účastní všichni. To se týká jak zemí, tak podniků. Situace, která pak vede k tomu, že nebudeme mít žádné zprávy, taky není žádný pokrok a proto se musíme pokusit nalézt řešení, které bude vypadat tak, že to bude fungovat a povede to v reálu k tomu, co máme dnes. A kdybychom dost narušili tento systém, nic by, ničeho bychom nedosáhli. Já bych tady byl opatrný. Je třeba uvědomit si, že potřebujeme jednotlivé země a jednotlivé podniky, tak aby to akceptovali. A já se tedy hlásím k opatrné cestě. Co se týče dalšího vývoje ESM a v, jakým rám, v jakém rámci by k tomu mělo dojít? Pravděpodobně si budeme zajedno v tom, že je pouze reálné v prvním kroku takový reformní balíček, aby reforma ESM byla domluvena v mezi vládním systému. Existují právní pochybnosti, zda k tomu může dojít prostřednictvím regulace Evropské komise, to je zdvořilá formulace, někdo říká, že to není přípustné, ale bylo by tomu tak, že pravděpodobně narazíme jinak na velké potíže, kdybychom vykročili jinou cestou. Proto já doporučuji dospě provést reformu ESM, tak jak ji máme dnes, přizpůsobit smlouvy tak, aby se to dále rozvíjelo na mezivládní úrovni a v druhém kroku se pokusit o to, aby se to dostalo do mm, evropské legislativy. Tyto dva kroky je třeba vycházet z toho, že dobře fungující ESM se všemi dodatečnými úlohami a funkcemi v rámci změny smluv by asi nepřinesl žádnou kritiku z členských států. Pakliže nikdo ještě nemůže eh, vidět, jakým způsobem by to fungovalo, tak si myslím, že politicky by bylo smysluplné nejprve se domluvit na změně právního režimu ESM a až k tomu dojde, tak v dalším kroku eh, se to snažit zabudovat do práva Evropské unie, do smluv. Já bych eh, rád vám řekl, že některé členské státy, já vím, že e, nejsem jediný jako Němec, že máme ústavně právní problémy, které s tím souvisí a které musí být vyřešeny, pakliže právní podmínky související s ESM budeme zkoumat. Evropský soudní dvůr právě jedná a možnost tohoto jednání byla tento týden o otázce ESM programu půjček, který provádí Evropská centrální banka na základě předložení návrhu eh, Německého ústavního soudu, kde se jedná o otázku, jakým způsobem na základě rozhodování, ke kterým dojde na jiné úrovni, se ovlivňuje rozpočtové právo jednotl- dis, rozpočto dis, právo diskutovat o rozpočtu v jednotlivých národních parlamentech. Zda tedy je možné, aby cizí krizí eh, učinili rozhodnutí, která přísluší národním parlamentům. A tato otázka byla nějakým způsobem vyjata, jak německý ústavní soud, tak jiní. A tuto otázku máme nejenom zde, ale i jinde. A proto otázka, zda právo, zda se to dotkne rozpočtového práva jednotlivých eh, národních parlamentů, bude hrát svou roli. roli a nepomůžeme si tím, když na to budeme hledět pouze podle národohospodářských kritérií. Eh, protože tato reprezentativnost evropského parlamentarismu i západního parlamentarismu je zcela zásadní. Tady bude vězet potíž a proto si myslím, že by bylo moudré jít tou cestou, kterou jsem popsal předtím. Thank you. Děkuji. My jsme velice jasně řekli, že ten návrh komise podle článku 32, že, bych pod, že bychom podpořili toto stávajícím eh, rámci, pokud budou mít národní parlamenty takto významnou úlohu a bude to takto hlasováno, ale ještě zapotřebí dále eh, rozvít. Následuje Martin Šerdevan. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře, že jste předstoupil před eh, poslance. Eh, dokazujete tím, že sociální demokracie eh, v této spolkové vládě opravdu existuje a že navzdory trvalému sporu mezi CDU a CSU nebude zapomenuta. Vy jste také hrdě hovořil o součásti koaliční smlouvy, která se zabývá Eh, budoucnosti s hrdostí, ale když jste eh, přišel eh, do vlády, tak jste řekl, že německý finanční minister, minister financí je německý minister financí a sociální demokraté by bývali doufali ve více. My doufáme, že je to příliš rychle, tak já se pokusím se uklidnit. Takže Možná eh, se shodneme eh, na tom, že německé přebytky v jiných eh, ekonomikách vyvolávají krize. Nebylo by na čase hovořit o investicích do německé infrastruktury a o zásadním nárůstu platů, zejména v době kdy jsou třeba vyrovnávat eh, eh, konkurenční eh, výhody nebo nevýhody v jiných zemích. Otázkou je, že ten stávající rozpočet toto brzí. Já chápu, že toto nemůže být vaše odpověď, pane ministře, ale poprosím vás o úvahu. A potom samozřejmě Eh, váš předchůdce eh, eh, mm, byl pro černou nulu a když někdo říká, že nejsou peníze, ale ano, jsou peníze, každý rok dávají eh, členské státy Evropské unii eh, stovky miliard eh, právě v různým vyhýbání se daním a daňovým, daňových únicích. Co si myslíte například o vyšších efektivních úrovních zdanění pro podniky? Děkuji vám alespoň za ty otázky. Já se rád pokusím Eh, odpovědět na to, eh, eh, nač jste se ptal. Nejdříve jde o to, jakou rozpočtovou politiku děláme a kolik se bude investovat. Já mu musím říct, že rozpočet je hodně expansivní v tomto roce, v příštím roce i ve finančních plánech. Oproti plánům na rok 2017, kdy ten rozpočtový plán na rok 2018 byl vytvořen teprve v létě a finanční plány na nadcházející eh, léta a nastávající legislativní období byly vytvořeny eh, byly vytvořeny, tak oproti tomu jsme připsali ještě 50 miliard eur výdajů, eh, což je možné díky dodatečným příjmům. Takže rozpočtová politika, kterou v současné době vykonáváme, eh, ne, eh, drží se současně keynesiánských pravidel, eh, které bychom, která by očekávala, že tyto eh, eh, příjmy navíc eh, použijeme k umoření dluhů, ale naopak my zůstáváme silně investiční nadále. Máme vysoký podíl investic v rozpočtu, vysoký, vysoké navýšení oproti předchozímu roku v tomto roce a v tom budeme pokračovat. Bude to asi o 10 miliard eur více, než v minulém legislativním období bylo stanoveno a to nám dává samozřejmě další prostor k dalšímu navyšování. Je tady poměrně eh, vysoké eh, navýšení u eh, sociální soudržnosti, například pokud jde o příspěvek na celodenní umístění dětí do mateřské školky, také plnění občanům je velice důležité, protože počítáme se snížením příspěvku na sociální pojištění a potom také stabilizujeme stabilizujeme dále finanční eh, aspekt rozpočtu. Také už jsem říkal, že máme možnost přispět k tomu, že se v Evropě bude i nadále dobře investovat, jak jistě víte, tak eh, velká část veřejné infrastruktury eh, do značné eh, míry eh, je v, nebo těch investic do ní je výsledkem eh, evropských transferů. To já si myslím, že je správně. Někteří říkají, že to vůbec nedochází, k tomu vůbec nedochází, i když k tomu dochází. A někteří říkají, že je to málo. Já si myslím, že je to takhle správně a velice to eh, pomáhá celkové výkonnosti evropské ekonomiky. Já si myslím obecně, že jsme na eh, správné cestě a do budoucnosti eh, na ní se trváme. Pokud je o navýšení platu a mest, to je na cestě, jak si můžete přečíst ve všech stávajících zprávách. Značný, značné zvýšení daňových výnosů je odvozeno pozitivním vojem platu a mest a samozřejmě to nám mm, dává větší hrací prostor, který používáme ke snižování daní i k podpoře růstu. Například chceme ulevit rodinám a také v, od svobodit 90 rodin od takzvaného solidaritního příspěvku. Já si myslím, že celkově ten vývoj má pozitivní dopad na všechna evropská národohospodářství. Děkuji, Jörg Mojten. Vážený pane předsedo, eh, eh, pane ministře, eh, já se chci zeptat na řešení obtíží bank. Jestli jsem to dobře pochopil, tak ESM by mohl dostat k dispozici určitý objem prostředek, prostředků ale ESM eh, eh, má zasahovat jenom, když je ohrožena celá eurozóna. Ale eh, krach jedné banky nemůže ohrozit celou eurozónu, dokonce i když se jedná o velkou, dobře propojenou banku. Nějaká taková poslední pojistka by mohla přežít k použití jenom, když dojde k dominovému efektu když se mm, zachraňovali věřitelé Řecka například kdysi. Takže v tomhle eh, případě by eh, šlo o systémovou bankovní krizi. K, jejich, k jejímu zvládnutí je ale ESM příliš malý. Už jenom eh, vyřešení obtíží HSA Nordbank, a tam jste měl osobně velké zkušenosti, na tenkrát stálo 14 miliard eur a více. Takže ESM e určitě, určitě nebude schopen pokrýt systémovou krizi v eurozóně. Vzhledem k těmto hranicím teď Eh, eh, Kenich, Benoit Gere a další eh, navrhli nějakou takovou celkovou pojistky a říkali tomu, říkají tomu Eurosystem Resolution Liquidity. Na euroskupině se údajně rozhodlo o pracích, o tomto mluvím příliš rychle. Tak já se pokusím pomaleji. Eh, příkladem proto eh, může být eh, v úvěrový nástroj pro řešení obtíží Bank of England. A já se ptám, jestli německá vláda tady má mít spíše fiskální úlohu a zatímco taková záchranná kapacita a mm, záchrana, jestli by to nebylo porušením čistě v měnově politického mandátu ECB. Odpověď. My jsme učili eh, velké pokroky v posledních letech u, stabilizač, u stabilizace bankovního systému. Podívejte se na všechny ty eh, kroky, eh, které se uskutečnily od roku 2008-2009. Jsme o mnoho dál. Tehdy to bylo systémové riziko, které Mm, kdy, eh, jak například jednala tehdy eh, eh, v Federální banka v Americe zcela razantně. To nebylo možné v Evropě a k tomu jsme se, myslím, posunuli. To je zásadní pokrok. K těm nástrojům, které máme, patří například ten mechanismus řešení obtíží bank, který jsme vytvořili, který eh, je eh, financován z odvodů bank a ty eh, banky, které do toho mají přispívat a jsou systémově relevantní, jsou podřízeny nejenom dohledu, ale v jednotlivých případech ty dohledy, ty dozorčí orgány tam rozhodují o tom, jestli dochází k systémové krizi, nebo posuzují, eh, jestli eh, dochází k systémové krizi. Potom, eh, pokud je tam dost vlastních, vlastních zdrojů 8%, které lze uplatnit, a to se zapojením určitých věřitel, věřitelů a tedy poskytovatelů kapitálu zásadní restrukturalizace banky. Potom tam proběhne. A potom eh, mm, je tam ten eh, pás k eh, řešení dalších problémů. Neexistuje žádný algoritmus, kterým by předem stanovil, jaké předem nastanou případy a jestli bude možné pokrýt. A k tomu ještě další pojistku, která by v zásadě ty kapacity tohoto likvidačního, tedy tohoto v mechanismu pro řešení obtíží dále navýšila – i když ten eh, eh, rozměr by neměl eh, činit celkovou úvěrovou kapacitu ESM, ale to, co bude pokrývat úplně všechny ty pojistné orgány, tak to podle našich představ zatím ne. Hm, myslíme, že by to byla ta nikdy nepoužitá varianta s ESM. Takže celkově si myslím, že ten systém velice stabilní, je e, mimořádně e, výkonný a je schopen za dané situace fungovat. Ovšem je třeba také vyřešit, vyřešit i otázky jeho řízení. A to velmi rychle. Nicméně vždycky půjde o individuální rozhodnutí v jednotlivém případě. Ne, nebude to eh, žádná legislativní eh, povinnost eh, ze strany ESM. Takže o tom se teď bude vyjednávat, pokud jde o ty návrhy na likviditu. Já si myslím, že ty příští reformní kroky, to je debata, do které se nemusíme pouštět hlouběji. Vlastně jde o ty otázky, o kterých už jsem hovořil, teď zejména. Děkuji, Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane spolkový ministře, že jste mezi nás přišel na Ekon. Včera jsme tady měli předsedu eh, Ekofinu rakouského spolkového ministra, který říkal, že jednou z priorit předsednictví eh, Rady v současné době bude ukončení bankovní unie že se eh, bude eh, eh, výrazně více zaměřovat na princip snižování rizika a ne na princip snižování, ne na princip sdílení rizika. Pokud o snižování rizika, nedobytné úvěry a tak dále, common backstop, ta společná pojistka a budoucí zajištění SM to jsou důležité eh, kroky. Byl tady eh, předseda ECB eh, Draghi, který si myslí něco jiného, který říká, u omezování rizik už bylo přijato dostatek opatření a že je třeba teď se zaměřit na solidaritu. Já bych se vás ráda zeptala, jestli i vy souhlasíte s předsednictvím rady, že Omezení rizik by mělo být předřazeno eh, sdílení eh, rizik. A potom a eh, druhá věc se týká daně z finančních transakcí. Rakousko v posledních letech se intenzivně zabývalo na evropské úrovni prostřednictvím svého ministra financí tímto tématem a vy jste říkal, že by bylo rozumné nalézt nějaké globální řešení a ne Eh, lokální a teď eh, vy říkáte, že je lepší eh, špaček v hrsti než holub na střeše. Takže jaká konkrétní opatření chcete přijímat a jestli Francie, ten francouzský model je takovým modelem pro daň z finančních transakcí. A třetí krátká otázka. Říkal jste, že je nezbytné stabilizovat fiskální kapacity a budovat je. Co program EU Invest Eh, ten eh, eh, program by měl být zabudován do nového víceletého finančního rámce s portfoliem 650 milionů eur. Je to takové opatření v rámci té nové fiskální kapacity? My nebo já si myslím, že snižování rizika a solidarita jsou bezprostředně provázané oproti minulosti se změnilo, že všichni chápeme, že to eh, eh, je něco, eh, co si nevykládáme a současně přitom na sebe neukazujeme prstem nahoru. Zatímco jedni nebudou říkat o omezování rizik a druzí budou říkat sdílení rizik a tak se to bude opakovat od zasedání na zasedání. Proto by bylo dobrým krokem, kdybychom řekli všichni, že je všechno důležité a bez eh, snížení rizika další balíček nebude. A to souvisí i s ESM a s jeho dalším vývojem. A proto já si nemyslím, že je tady skutečný protiklad, pokud eh, všichni vážně eh, budeme chtít ten příští krok. Potom je třeba udělat obojí současně a a potom to bude fungovat. Takže já jsem proto, abychom slova nechali následovat činy. tak bych, protože potřebujeme něco navzdory eh, stávajícím eh, pokrokům dalšího a tím pádem eh, bychom dosáhli rovnováhy. Pokud jde o daň z finančních transakcí, to uvidíme. Pořád je tady taková chiméra a prostě konkrétně musíme vidět, čeho budeme schopni se dosáhnout. A já si myslím, že to bude možná fungovat v závislosti na tom, Hmm. jaký bude rozpočet. Potom jsou tady další eh, možnosti. Pokud je o ten návrh komise, já si myslím, eh, že tam je několik věcí, vlastně, hm, které z eh, nás směřují k tomu cíli, ale ten návrh, který by to měl být, zatím neleží na stole. Thank you. Now we need to... Děkuji. A nyní dotazy za politické skupiny. Esther Lange. děkuji vám, pane předsedo. Nebude překvapením, že mám, že mám eh, otázku o IDES, Pels. Ohledně IDES jste byl poměrně kryptický, pane ministře. Vy jste říkal, že se o tom určitě bude diskutovat. Hovořil jste o cestovní mapě, ohledně politických vyjednávání a také jste říkal, že to souvisí s mnoha dalšími tématy. Není žádným tajemstvím zde v Evropském parlamentu, tu jsou různé eh, odstíny názoru ohledně různé podměnosti IDESu a tak dále. Nicméně volná většina parlamentu říká, že IDES musí být dokončena. A tak se ptám, jaké to jsou ta další témata či problémy, o kterých jste hovořil? Můžete být konkrétnější? A za druhé, nemyslíte si, že s tím správným eh, uspořádáním a kondicionalitou, eh, to jde udělat tak, že zbyli freční stabilitu, aniž by došlo eh, k morálnímu hazardu a že současně může koexistovat i vnitrostátní systém. Jak vy se na to díváte? Co je podle vás ta ideální struktura? Za druhé, potom NBL, byste říkal, že tu jsou specifické cíle pro toky, ale také se musíte zabývat historií. Eh, pokud se budete zabývat historií a mm, musíte zvážit země, které měly úplně odlišné startovní pozice, já sami souhlasím, že se musíme zabývat historií, ale jak to chcete udělat? Grouping, sorry, we need to. Um, Jakub von Weizsäcker. Jakub von Weizsäcker? Vážený pane ministře, velice mě těší, že jste zde. Já si myslím, že jedním z klíčových eh, eh, zájmů i kolegy eh, Štabata je ještě další věc, a to je příslip. A já se chci teď zeptat na to, jak Eh, financovat společnost veřejných statků pro 21. století a jak současně budeme eh, eh, schopni ohlídat naše vnější hranice, jak se budeme řešit například situaci s imigrací, energetikou, klimatem. To všechno spolu nějak souvisí a už se o tom mnohokrát diskutovalo. Jak vy plánujete zajistit i v kontextu víceletého finančního rámce diskuze, které teď probíhají, ehm, jakým způsobem tedy zhodnotit různou variabilní geometrii, pokud ne všechny státy budou schopny nebo ochotny v určité etapě se eh, zúčastnit. A přitom tato, eh, tato společná účast by eh, v následujících letech zvýšila hodnotu evropského projektu. Jak vy se na to díváte? Děkuji. Georgios Kircos. Děkuji, Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl eh, poděkovat eh, za eh, příspěvek pana ministra, který je opravdu na vysoké úrovni. Nyní bych chtěl hovořit o věci, která je zajímavá pro Řecko. My máme významný problém v Řecku. Mezinárodní měnový fond se zabýval tedy financováním Řecka kritické eh, situace. Ten program eh, eh, měl stanovené velice tvrdé podmínky. Nakonec Měnový fond, měnový fond odešel z tohoto programu, ale ty, mm, ta opatření zůstala. A mm, já bych teď chtěl říci, že od 1. ledna budou opět snižovány eh, penze. Takže nelze tedy eh, říkat dvě odlišné věci. My jsme zavedli opravdu velice tvrdá opatření. Možná mají uh, hospodářské základy, ale uh, sociální stránka pokulhává, uh, sociální situaci je zapotřebí uh, řešit. Uh, a pro řeckou vládu to bude velice e, složité. My bychom si přáli mít větší pochopení, větší flexibilitu ohledně řecké ekonomiky, zejména v souvislosti s těmito opatřeními. Vy jako minister, co k tomu říkáte, mohl byste nám pomoct? Děkuji vám mnohokrát za různé otázky a pokusím se odpovědět na jednotlivé komplexy otázek. Když hovoříme o DESE, existuje tady jedna věc, kterou je třeba dobře pochopit. Máme evropskou governance, co se jedná, když se jedná o mm, bankovní mechanismus. Evropsky se rozhoduje, že se budou banky kontrolovat, dohlížet z evropských institucí a otázkou je, a to vyplývá z těchto pravidel, <clears throat> a to poměrně dobře funguje, myslím si, to je možné říci. Kdybychom, in, až budeme mít indes, tak to bude tak a zůstane tomu tak, že to bude governance jednotlivých členských států a nejprve tam se bude uskutečňovat. A je tady rozdíl. Není tomu tak, že institutar, jedna instituce, například board v příslušném Evropském bankovním mechanismu, ale vždycky se ručí aniž někdo něco ještě musí rozhodnout. A rizika, která máme, budou vyšší. A přistoupí k tomu nová, která ještě neznáme. Technické změny umožní, aby se otevřel někde nějaký obchod, kde se etabluje nějaká banka a s fintech prostředky se budou vydávat eh, všechny prostředky a to může ohrozit nebo to může sebou nést riziko pro vklady, které naprosto překračují naši představivost. Proto je důležité diskutovat o tom, jak zaručit takový režim, abychom tady měli v Evropě jednotné standardy. S Edisem budeme také hovořit o non-performing loans a snížení s tím souvisejících rizik stejně tak jako o praní, proti špinaví, praní špinavých peněz. A budeme muset také hovořit o tom, e, jaký význam mají státní půjčky v bankovních rozvahách. A to všechno se musí diskutovat, aniž bych tedy byl přesvědčen o tom, že budeme schopni to všechno vyřešit. Domnívám se, že by nám mělo být naprosto jasno v tom a proto jsem rád, když říkáme, že o tom chceme diskutovat, jak může vypadat nějaká cestovní mapa, ale to prostě není jednoduché. Nejdůležitější rozdíl spočívá v tom, že v bankovním dohlížecím mechanismu máme evropskou governance, ale ta u EDESu není. Tady máme národní governances, kde platí různé podmínky. Co se týče NPL, Domnívám se, že je třeba sledovat cíl, aby byly snižovány, ale k tomu je potřeba mít cíl, na který se lze orientovat a potřebujeme samozřejmě také cestu, jak budeme postupovat s ohledem na historii. Například dohlížecí struktura s jednotlivými bankami bude muset uzavřít věrohodné dohody, ale je třeba abychom měli systém zajištění vkladů. EDIS, tady nám musí být jasno v tom, že musíme vytvořit takové rámcové právní podmínky, aby banky či ti, kteří banky kupují nebo kteří si nakupují pozici věřitelů, měli šanci to pak prosadit od dlužníků. Já si myslím, že bankovní systém, kde není zajištěno, že půjč, zapůjčené peníze se vrátí, je špatný, protože potom už nikdo peníze dávat nebude. Čili člověk nemůže vůbec být proto, aby banky neměly úspěch při vymáhání dluhu u dlužníků. A tady právní režimy v některých zemích jsou ještě dalece vzdáleny od toho, co bychom očekávali. Možná, že to závisí na těch nepatrných kvótách, které závisí na tom, když se takové balíčky prodávají, když se pak zaplatí jenom 10%, tak je to znamení toho, že zjevně zákon právního režimu, systém spravedlnosti v tom konkrétním státě není schopný něco takového vůbec vládnout. To tady třeba ještě tedy mnohé učinit co se týče otázky evropských hodnot a víceletého finančního rámce, já jsem pevně přesvědčen o tom, že tady existuje manévrovací prostor. Jedna věc je jistá, i když bychom zůstali o 1% bruto sociál produktu, bude to znamenat substanční navýšení, podstatné navýšení v jednotlivých členských státech. Znám státy, které pak mohou očekávat 40% nárůst. A to jsou, nejsou přitom ty největší státy. Ah, bude největší položka to při výdajích v členských státech a proto tady musíme být nesmírně opatrní. Já doufám, že evropští poslanci mají také ten jemnocit pro to, aby nepodporovali národní populismus, aby jim nenahrávali prostě. A proto je třeba uvědomit si také, jak nakládat s vnější hranicí Evropské unie, jak nakládat s infrastrukturami, jak nakládat s výzkumem. Čili vycházím z toho, že to je něco, co má centrální význam a v příštím rozpočtu musí být možné, aby to sehrávalo větší roli, než tomu je dnes. Tak otázka k Řecku ještě jednou zazněla a roli IPF. Co teď děláme je, že doprovázíme Řecka zpět na finanční trhy a to je velký pokrok. Tento krok je dán do kontextu rámce, který je budován na důvěře. Když nemá nikdo důvěru ani obyvatele, ani investoři, ani státy, ani trhy, ani jiné země, no tak to bude velká výzva pro dovedení zpět na finanční trh a proto je důležité, aby ujednání, ke kterým došlo, po vyběhnutí programu byly dodržovány nezávisle na tom, kdo bude u vlády v Řecku. Protože nic jiného nemůže fungovat na k tomu máme dostatek zkušenosti a tady můžeme pouze radit, nevysk- neskoušet to. To by tedy mohlo přijít hodně draho. Budovat důvěru pro budoucnost je základním předpokladem toho, aby ten rámec refinancování přes ESM pomohl ke stabilitě, aby potom Řecko mohlo organizovat sami své úvěry na finančních trzích, ale samozřejmě předpokládám toho hospodářský růst. Ale domnívám se, že by bylo chybou zříci se eh, takovýchto možností. Všichni ví, a to je také cíl, celého toho vyběhnout, jak si vyjít z toho programu, ale pak je třeba postupovat tím způsobem, jak jsem to řekl. Pak jsem přesvědčen o tom, že to bude fungovat. A e, potom tady je ještě nějaký úvěr 10 miliard eur. Ne. Thank you, Pedro Silva. Děkuji, Pedro Silva Pereira. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Především bych zde rád přivítal pana ministra, poděkoval mu za to, že přišel. Vítám především vaši podporu myšlenky rozpočtu pro eurozónu s ohledem na eh, kom eh, kompetitivitu, eh, sociální konvergenci a mám tři dotazy ohledně transformace Evropského stabilizačního mechanismu a Evropského měnového fondu. Ve své úvodní poznámce jste se zmiňoval o potřebě, potřebě velkého kroku, velké změny, nových funkcí ale ve svých eh, odpovědích jste spíše zůstal na úrovni eh, eh, toho, že by měly být dva kroky, změna tedy mezi vládní smlouvy a následně pak začlenění sem do evropského práva. Já teď bych chtěl vědět více o možné reformě ohledně toho, abychom dosáhli demokratičtější a sjednocenější Evropské unie. Nebyl by to tady fond mimo EU s žádnými demokratickými a parlamentními kontrolami, mimo navýšenými kontrolami ze strany parlamentu? Za druhé, jak velký krok to má být, který eh, eh, navrhujete. Podle té mesemerské de- deklarace zašlení o to sem do eh, tohoto systému nám není úplně jasné. Mohl byste nám vysvětlit, co to znamená? A na závěr, jednou z funkcí této nové instituce, eh, tedy Evropského měnového fondu, má být hodnotit ekonomickou situaci v členských státech, ale bez duplikování úlohy komise. Víme, že komise provádí extenzivní hodnocení situace eh, hospodářství členských států. Takže jaký prostor se chci zeptat, eh, by tu ještě zůstal pro nějakou dodatečnou evropskou instituci? Děkuji, Werner Lange. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře. Dovolte, abych jako křesťanský demokrat vám udělal poklonu. Za 25 let jsem nezažil žádného finančního ministra, který se tak rychle a dobře zapracoval. Toliko tedy bych předesla a teď mám dvě, tři otázky související s koaliční smlouvou. To první je ESM. Vy jste řekl, chceme, aby to bylo převzato do e EU, ale v koaliční smlouvě jste, že tím nezůstanou dotčeny národní parlamenty. To je podle mě kvadratura kruhu. Můžete mi to vysvětlit? Za druhé, hovořili jsme o, daň, o zdaňování finančních transakcí, o country by country reporting, ale ne o nezbytné reformě daní. Máme tady 150 miliard eur jenom v Evropě, e, vyhýbání se daní v oblasti DPH a daňové podvody i ty stávající předpisy neplatí, jednotlivé členské státy si dělají hlavně ty malé daňovou politiku na úkor těch velkých. Jak vidíte šanci pro příští roky něco tady změnit? A jakou reakci máte na Trumpovu daňovou reformu? A v koaliční smlouvě stojí vyšší příspěvky Německa do rozpočtu Německa, zejména po Brexitu budou nezbytné. Eh, tady už došlo ke kritice návrhu, kde vidíte vy nějakou linii. Je spíše o 1,24 definované maximální meze anebo o 1,0 Děkuji. Děkuji, Juan Fernández. Muchas gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane Šolci. Nejprve bych se vás, vám rád poblahopřál k vaší obhajobě Evropského stabilizačního mechanismu a také k, té, na, k tomu návrhu týkající se pojišťování a zajištění v případě nezaměstnanosti a v rámci tedy toho návrhu komise. A chci se vás zeptat, jak hodnotíte kapacitu využívat částečně ECM pro ten stabilizační efekt? A teď bych se rád zeptal na Elis. Už jste hovořil o tom příslušném nařízení, které je na stole parlamentu a rady. A chci se s vás zeptat na jednu věc. V současné době Tady máme veliký problém morálního rizika, který je naprosto zjevný a zásadně vyplývá z toho, že evropské instituce regulují bankovní sektor, že dohlíží bankovní sektor, evropské instituce řeší nebo snaží se řešit bankovní sektor a jsou to národní instituce jako ty pojišťovny a zajišťovny, Eh, které se musí starat o, mal, no, pardon, o dobrou či špatnou regulaci z evropské úrovni. Protože ten, kdo rozhoduje, potom na něj nedopadají ty důsledky. To je ten, který to musí provádět v jednotlivých státech. A teď tady hovoříte o depozitech, jaký je statut quo. To je naprosto nevyvážené. Nemůžeme pokračovat tímto směrem. Kromě toho jste hovořil o tom pokročení v bankovním balíčku, o kterém se teď diskutuje, ale je celá řada členských zemí, které dají zpátečku, protože současná situace nemůže jaksi přežít během dlouhé doby. Kromě toho, jak nakládat obezřetným způsobem s národním dluhem? Já si myslím, já prostě nerozumím tomu, když se hovoří o Levisu, přeci všechno tady má svá rizika. Buď budeme schopni soustředit se v diskusi na týkající se těch dluhů národních států, anebo zavedeme tento návrh v rámci EDISu. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Kolegové, Eh, Někdo nežádá catch the eye otázku, takže já mám teď velice stručný dotaz týkající se naší včerejší diskuze. Ta byla velice zajímavá. O budoucnosti backstopu. A co eh, paní Kerik vysvětlila, backstop musí, aby dobře fungoval, bude tedy zapotřebí zajistit, pokud peníze, peníze nebudou k dispozici pro vyřešení problémů, tak v případě, že parlamenty přijmou určité stanovisko, protože nemohou prostě podepsat usnesení nebo rozhodnutí, protože musí být stoprocentně jisto, že tu jsou prostředky k dispozici. A Eh, že tedy dojde eh, k rozhodnutí o vyřešení takovéhoto eh, problému v hospodářství. Jak vy se díváte tedy na backstop? Ano, pan Marias ještě velice stručně. Děkuji vám, pane předsedo. Já se budu ptát řecky, pane ministře. Slyšíte tlumočení? Děkuji. Pane ministře, Německo je země, která respektuje své závazky. Já jsem se vás chtěl zeptat. Vzhledem k tomu, že v roce 1942 došlo k půjčce okupačních německých eh, orgánů eh, směrem do Řecka, pak došlo tedy k další mm, postupu, tedy Německo začalo vracet tyto prostředky v roce 1943, ale pak přestalo. Kdy e, čekáte, že tedy e, vrátíte zbytek té půjčky? Jedná se o několik desítek milionů eur. Jak chcete tedy e, toto mm, navrátit? Jak si představujete, že tu půjčku vrátíte? Půjčku, která je z roku 1943. Já mnohokrát děkuji eh, za četné otázky. Pokud jde o ESM, eh, tak ptali se se víckrát, jak by tam to řízení mělo být eh, nastavené. To se bude teď projednávat. Já vám teď tedy řeknu své vlastní stanovisko. Já si myslím, že my nemáme žádnou jinou volbu, než tam nastavit řídící volbu tak, že bude provázána eh, na ačenské státy prostřednictvím eh, lidí, kteří tam budou vysláni. Nic jiného by eh, nesplnilo požadavek parlamentní kontroly národními parlamenty. A proto jsem tak trochu proto, abychom se nezabývali nesplnitelnou myšlenkou, protože členské státy některé, které mají takovou ústavní Eh, maj, nemají jinou tradici, eh, eh, protože nemůžou souhlasit s mechanismem, kdy někdo bude rozhočtovat nebo spolu rozhodovat o rozpočtových otázkách, které má rozhodovat u nich Národní parlament. A proto doufám, že přes eh, ty, všechny ty otázky, které jsem zde eh, zodpověděl, že jsem dostatečně eh, jsem řekl, že nemá smysl se tohohle snažit zbavit, protože víc členských států a ten můj komu patří, nemají vůbec příležitost tohle někomu delegovat. Proto eh, se musíme snažit o rychlé, efektivní eh, mechanismy, které eh, při případně nezbytnosti budou moci rozhodnout přes noc nebo přes víkend. To je na těch členských státech, aby tohle zařídili, ale nesmíme si snažit nějak ušmudlat věc korem toho, protože to prostě nepůjde. A proto ty otázky, které Eh, s tím souvisejí, eh, na to mohu říci, tento, ta, takhle obejít to nelze. Prostě bude rozhodovat nějaké představenstvo a tak dále. A druhá věc, jak se dostaneme od A z B a jak eh, to lze vy, jak se to bude moci vyvinout. Znamená to, že v rámci stávajícího smluvního režimu může dojít k eh, změně evropských eh, smluv, kdy ESM bude nastaven tak, bude zapojen tak, přesně tak, jak je dnes eh, zapojena EIB. To souvisí i s kontrolou národními parlamenty. A potom musíme v nebo si můžeme představit eh, různé modality, ale důležitá je tam ta návaznost, protože spousta eh, zemí má ústavně právní požadavky, eh, kdy to nemohou, které nemůžou překročit, jenom i když by to byla dobrá věc, ale prostě to vůbec o tom nelze debatovat. To je třeba si uvědomit. Takže potom to bude odpovídat i německým koaličním dohodám. To je jedna věc. Druhá věc. Reforma DPH. A um, um, samozřejmě um, několik reform bylo už učiněno takové drobnější reformy, ale tedy k omezením podvodu, podvodu ale uh, doufám, že ty blokády uh, nesouvisí s reformními balíčky, eh, ale eh, s eh, tím, že se všichni chtějí prosadit, ale že teď konečně, kdyby se všichni byli schopni toto odložit, tak by to bylo pěkné. Potom jste se ptali na zisky a na daně. BEPS zůstal velkým tématem. I uvnitř Evropské unie, ale nejenom tam. Ale tady bych rád řekl, když se podíváte podrobněji na americkou eh, reformu, tak eh, jsou to poměrně tvrdá opatření, která se týkají eh, v přesouvání zisků. Ale jednoznačně jsou, vůbec nelze pochybovat o jejich tvrdosti, čili na mezinárodní úrovni v G7 a OECD, G20 je eh, porozumění, nebo je třeba dosáhnout porozumění, abychom vytvořili režim, který bude ještě efektivnější než ten, co máme teď. Potom se se ptali eh, na ty jednotlivé eh, příspěvky. To bych ještě jednou rád potrhl. Myslím, že pokud se na to pečlivě podíváme, tak i ten, to jedno procento HNP, tak to je, eh, to, to, to, tam, tam to by bylo zásadní navýšení. A i když se podíváte na toto měřítko v jednotlivých zemích, když to vypadne, tak tady máme eh, velký řád, eh, který by se těžko vysvětloval v jednotlivých zemích. Proto bychom tady neměli mít velké sny. Myslím si, že je to důležitý proces, ale musíme to uvádět do poměru k národním rozpočtům a sledovat, co se děje. O Edisu jste hovořili, to je opravdu důležité téma, které je třeba eh, projednávat. Určitě se bavíme o tom, jak by měla vypadat cestovní mapa, ale souvisí s tím řada otázek, které nejsou jednoduché. Já jsem jmenoval některé změny z nich. Možná vám odpovím takovou anekdotou. Když jsem byl eh, předsedou, eh, tedy eh, členem německého spolkového sněmu a bavili jsme se s, o obtížích islandského bankovního systému, a spousta občanů mi říkalo, že si dal peníze do islandské banky a chce je zpátky. Já jsem říkal, já nemám kompetence, prostředky a možnosti. No, tam tu dostat ty peníze. A oni eh, si dovolili dát eh, peníze do banky, která nemá eh, bankovní pojištění. A za to dostali půl procenta navíc. Toho výnosu. Ta anekdota ukazuje, že vůbec není triviální hm, mít bezpečný režim v jednotlivých zemích. A ty úvěry uh, Prostě ty nedobytné úvěry, to se může eh, stát všude, ale my všichni tady, drží, eh, tady ručíme v takovém případě. A musíme jasně říci, že je opravdu eh, neštěstí, když dojde k nějakému takovému, takovému to případu na ručení. To nelze navzájem oddělovat. Tady jste hovořili o státních, státním dluhu. Otázkou je, jak na to eh, tedy, eh, na ty, eh, jak se to má promítat do těch bilancí, ale to je jiná otázka. Potom ke governance, o tom už jsem o to hovořil obecně a průřezově. A k těm dalším tématům nemám už nic nového, co bych řekl. What about my question? A co moje otázka? Předseda přerušuje řečníka. Pane Bariasi, Takže já bych rád ze srdce poděkoval panu ministru Šolcemu a připojí se k panu Langenovi ve vyjádření e, názoru, že e, jste se velice dobře zhostil těchto velice technických e, témat. E, velice to oceňujeme, oceňujeme také váš proevropský postoj, děkujeme za to příležitost k dialogu a těšíme se na to, že v něm budeme pokračovat mezi radou také a parlamentem. A také bych chtěl vyjasnit ještě jeden e, bod, poslední, protože my zcela oceňujeme skutečnost, že e, se využívá národní peníze, tak je zapotřebí, aby zde byla tedy patřičná kontrola národním parlamentem. A proto tedy přijímáme toto veřejné stanovisko a tam, kde integrujeme tedy evropské právo, tak eh, eh, tam eh, usilujeme o tuto kontrolu evropské úrovni. To znamená, že my nechceme nahradit národní parlamenty, jenom tu nevidíme žádný rozpor mezi těmito dvěma prvky. Řídíme se tedy tímto eh, pohledem, že bychom eh, v případě, že se na evropskou úroveň, že by zde byl tedy eh, evropský vstup, ale nenahrazíme nijak národní parlament. Ohledně backstop a podobně, myslím, že se shodneme a přejeme si, aby k té integraci došlo, protože Evropský parlament žádalo takovéto hlasování a je to součástí naší cestovní mapy. Takže to je velice důležitý prvek Eh, právního eh, řádu. Takže to je celá řada různých témat, o kterých jsme diskutovali. Myslím, že poslanci ocenili vaši otevřenost a odpověď na dotazy a ještě jednou vám děkuji. Nyní můžeme uzavřít eh, naši diskuzi a děkuji tlumočníkům za to, že nám poskytli několik dodatečných minut. Děkuji vám.